včetně chorvačtiny, mimo estonštiny. Což znamená, že máme skutečně dobrý pracovní základ pro zasedání našeho výboru Envy. 4. června dojde ke slyšení s novým komisařem Chorvatska. Je to o 9. 30. do 12. 30. a všechno to bude v místnosti, ve které sedíme dnes. A tak, jak je to běžné při tomto slyšení, tak eh, máme pouze 10% na otázky Envy. Tak toto bylo rozděleno mezi jednotlivými kluby, ale každý je srdečně zván, aby se účastnil toho setkání A1, E2. Máme také slyšení 30. května eh, týkající se bezpečnosti pacientů. Paní Givazí, paní Zoma, paní Tila jsou také zpravodajky. O 18. června od 17. Od 15 do 17 hodin máme CCS Implementation Report, kde se jedná o detailní otázky, které budou na tomto setkání probírání. 18. června máme Food Crisis jako téma. Přesnou místnost ještě neznáme, 19. června máme zasedání na imunizaci, mezi 13 a 45. a potom máme update týkající se jednotlivých trilogů. Existuje celá řada trilogů, které běží v současnosti, jednak MSC O2. Tomas Olma je zpravodajem 22 května se konal trilog tomuto tématu a další trilog se bude konat 3. června. A potom Practice Omnimus, jsem tam já sám zpravodaj. Celý trilog, který jsme tam vedli, trval pouhých 20 minut, ale souhlasili jsme téměř všichni se vším, takže to není udivující. 27. května a 17. června se bude konat potom další trilog. A potom k sedmému akčnímu programu k reportu Franco budeme mít 22, nebo jsme měli trilog 22. května. A potom chci vám oznámit jednu smutnou zprávou. Foreman, britský vědec zemřel. Z toho důvodu je to pro nás velmi smutná zpráva. A potom se pustíme na obod 3 Máme tady schválení zápisu ze schůzí konálních ve dne 20. 21. března, 26. března, 24. až 25. dubna, 6. 7. května. Nemáte-li žádné námitky, tak jsou tyto zápisy schváleny. Bod 4, eh, to je eh, zpráva RIS. A prosím, paní zpravodajko RIS, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Takže v těch hlavních obrysech, protože už jsme se v této otázce vícekrát dostávali, tak ty, ta hlavní data a hlavní body tohoto projektu pro eh, druhé čtení na základě dohody s radou pro tyto eh, speciální potraviny, tak v roce 2012 delegace Evropského parlamentu konečně dosáhla dohody s radou, pokud jde o tedy poslední trialog, tak ten byl skutečně nedávno. Já každopádně děkuji několika osobám, Matudakis a dalším z komise za to, že hráli roli prostředníků. A pak v prosinci 2012 bylo schvalovací hlasování našeho výboru. A pak samozřejmě další eh, pokračování procesu v dubnu 2013. Jsou tady tři konkrétní úspěchy, které budou předloženy k mm, poslednímu hlasování dnes odpoledne. To znamená, že bude eh, rozsah působnosti omezen pouze na populace, které skutečně potřebují tyto eh, zvláštní potraviny, dlouhodobě nemocné, obéz, obézní a tak dále. Přičemž budeme věnovat obzvláštní pozornost Eh, kojencům a dalším. Takže pokud jde o zbytek, tak eh, všechny další potraviny, eh, cereální tyčinky a další budou převedeny do nařízení General Food Law. Ta netolerance vůči glutenu a a laktóze, tak eh, to je další důležitá věc. To, eh, to se týká tedy pravidel pro informování spotřebitelů, eh, alergeny a další látky. Pak máme několik pozměňovacích návrhů na poslední chvíli, ale myslím si, že to je již zohledněno v našem kompromisu, takže to budeme řešit až u hlasování. Chci ještě potrhnout eh, velké vítězství na poli označování. To znamená, aby bylo rozšířeno omezení eh, označování, eh, zejména tedy pro potraviny pro děti, kterým je 6 až 12 měsíců. A eh, dále Eh, samozřejmě to, co leží na srdci našemu výboru, to jsou kontaminační eh, látky a nanočástice. Dále prohlášení komise v tomto smyslu, aby nevstupovaly pesticidy, eh, které jsou endokrinními disruptory, aby nevstupovaly do potravinového řetězce. Tady děkuji Eh, tady bude připojen eh, prohlášení, tedy, eh, tedy boj s omezová, který má za cíl omezit infiltraci pesticidů do potravinového řetězce. Děkuji také kolegům za potvrzení toho hlasování z prosince 2012, za podporu této dohody, která byla uzavřena s radou. A takže těch šest pozměňovacích návrhů AFD, ty eh, budou, eh, vyzývám k jejich zamítnutí, eh, pak paní Zarbu, Julie Gerling, Karl Schlitter a ještě těm chci poděkovat a chci samozřejmě poděkovat také všem zaměstnancům sekretariátu, kteří paní Olinger a Lasky, který, kte, kteří nás podpořili skutečně až do posledního dechu. A kojenci a těžce nemocné osoby samozřejmě, že nejsou eh, spotřebitelé jako ostatní a to se nám podařilo sem prosadit. Děkuji. Teď stínový zpravodaje. Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, já myslím, že to můžeme eh, říct velice stručně. Eh, své domácí úkoly jsme si udělali, eh, jednali jsme s radou a navrhujeme, aby se tohle přijalo na začátku druhého čtení. Tohle cestou musíme jít, ale v zásadě jsme souhlasili už s dohodou z konce loňského roku. Možná, že bude důležité, aby zástupce komise znovu Eh, pohovořil o té věci s Lepkem. Protože to se týká eh, legislativy eh, informování spotřebit, o informování spotřebitele. Žádnou, žádné speciální legislativy. Ale nic jiného se nezmění, pokud jde o způsob používání produktu. My máme dohod s radou a s komisí o tom, že se v praxi nic nezmění, takže lidé eh, s nesnášenlivostí lepku nebudou ve zvláštním rámci, ale eh, budou se upravovat eh, tou legislativou o informování spotřebitele. To je důležité, protože pokud jim tak EFD chce podávat pozměňovací návrhy k této věci, ale lepek byl jedna z klíčových věcí, o které jsme se bavili na všech jednáních s radou. Takže nerozbíjíme tu dohodu, která už eh, je na stole a která je dobrá i pro tuto konkrétní skupinu lidí. Možná, že komise by mohla tedy pohovořit i o tomto. Děkuji. A teď eh, dám ještě slovo panu Puletovi za komisi. Merci, monsieur le président. Non, à ce stade, je voudrais... Děkuji. V tuto chvíli chci poděkovat eh, zpravodajce a stínovým zpravodajům za ten Eh, jejich entuziasmus eh, při eh, zprávě, tedy při tom, jak zvládli, jak se postavili k tomuto návrhu. V podstatě jsme úplně změnili předchozí legislativu. Důležité je, co řekla paní Rys ve vztahu ke zranitelným osobám, mladým, malým dětem, osobám s dlouhodobými chorobami. Ten problém s glutenem, ten jsme identifikovali. A bylo to tedy eh, ve chvíli velmi zapálené diskuze a to se tedy bude řešit v rámci Food Information for Consumers, v rámci um, o, označování, bude to pak delegovanými akty řešeno a máme za to, že eh, tudíž nevzniká problém s těmito definicemi eh, gluten-free a, a Ale každopádně eh, myslím, že eh, se budeme moci vyjádřit dnes odpoledne. Kladně děkujeme. Děkuji paní Delangem a ještě dodatek. Já chci ještě jenom říci, jsem eh, skutečně tady ujištěna, že všechno je v pořádku. Je to, je to EFD, ti předkládali ještě pozměňovací návrhy. Já chci ujistit skupinu, že můžeme podpořit stávající kompromis a nebudeme znovu otevírat diskuzi. Das werden nicht aufführen. Die FD ist heute nicht äh, anwesend. Diejenigen, die da Tady bohužel nikdo už není zastoupen, tak eh, prosím, paní Jis, máte slovo. <laughs> Z mého hlediska je to v pořádku. Každopádně hlasování bude tedy dnes odpoledne. Budeme pokračovat. Dále budeme hlasovat dneska odpoledne od 15. hodiny. Máme skutečně velmi plný program, buďte přesně od 15. hodiny přítomní. Budeme pokračovat dál. Dalším bodem je nařízení o zdravotnických prostředcích. Spravodajka je paní Rod Berend, která zodpovídá také za to, že máme tolik papíru na stole, tolik dokumentů. A potom bude následovat bod číslo 6, to je zpráva Petra Líseho. Teď jsme získali trošičku času, což znamená, že se můžeme více věnovat tady těmto dvou tématům. Děkuji, eh, pane předsedo. Není moje chyba, že tady máte tolik eh, papíru kolem sebe, protože moje pozměňovací návrhy jsou skromných 145, což není za stolik ale máme 760 eh, návrhů eh, kolegů od různých kolegů, což jenom ukazuje, jak je to důležité téma. Právě eh, jsme od 8 doteď měli zasedání stínových zpravodajů a já jsem velice ráda, že tam byli všichni stínoví zpravodajové. No, totiž to není úplně ideální denní doba tohle na takové jednání. Takže tím lépe a to znamená, dva už jsou tady Eh, zbytek jistě dorazí eh, z druhé části budovy sem. Chtěl jsem stručně poukázat na to, že Tady máme tři velice sporné věci, o kterých jsem hovořila posledně a, a to je, to, na to také ukazuje počet pozměňovacích návrhů. Jedná se o, o přístup na trh eh, pro eh, ta eh, léčebná zařízení, pro ty zdravotnické prostředky. Víme, že máme centralizovaný a decentralizovaný způsob povolování nebo schvalování pro trh. Někteří kolegové to podporují, někteří to nepodporují. Teď musíme mm, nalézt nějaký kompromis i s komisí, abychom zajistili bezpečnost pacientů, aby se, dostala zdravotní, aby se dostali eh, takové zdravotnické prostředky na trh, jenom které jsou bezpečné a které byly náležitě přeskoumány. Eh, u těch prostředků nejde jenom o eh, data lékařská, ale i o nějakou dosledovatelnost a dlouhodobé studie. Takže musíme být velice obezřetní. Zabývali jsme se eh, inovativními eh, prostředky, eh, které jsou v třídě 3, někteří kolegové tam dávají i třídu 2b, potom tedy prostředky, které jsou, jsou v těle implantované, nebo které jsou připojené k tělu, nebo které obsahují, tedy dávají tedy z vnějšku těla do těla nějakou účinnou látku. Takže tím se budeme muset zabývat. A já doufám, že eh, nalezneme kompromis. Zatím si nejsem jistá, protože tam máme eh, všechno, eh, co je daleko od mé linie, až po zachování stávajícího systému. Ale jsem optimistkou, že alespoň se hodně pokusíme se dohodnout samozřejmě společně s komisí na druhé straně. Chtěli bychom to učinit eh, velice eh, rychle dnes eh, na technické úrovni. Všichni kolegové, kteří se tím zabývají, se, se setkají koncem týdne do konce týdne a do příštího týdne by mělo proběhnout eh, zasedání sněmových zpravodajů. Potom další věc je tady eh, přepracování. Na to máme 55 od stránky 50 do stránky 63 eh, pozměňovacích návrhů. Komise předpokládá, že všechno, co je před zpracované, tak přepracovatel je považován za výrobce a přebírá odpovědnost. To ovšem nevysvětluje, proč pořád tady máme produkty eh, pro jednorázové použití, které jsou eh, eh, které jsou označené takto, ale běžně se počítá se jejich přepracováním. Proč se to potom tedy označuje jako jedno rázové? Já jsem se snažila to vyjasnit, eh, tu džungli, tím, že bych zvýšila povinnost eh, výrobců definovat, proč to je eh, jednorázové. A aby to nebylo možné, pokud to nelze bezpečně prokázat. A mm, obhájit před a bylo by třeba obhájit to před stálým výborem komise, protože jinak by nebylo možné to označovat jako pro jednorázové použití. Máme tady eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, které jdou úplně všemi směry, aby se to definovalo jako eh, zamýšlené jednorázové použití. Některým pozměňovacím návrhům například nerozumím, některé posilují eh, ty, to, to, to, to, rozšiřují to použití pro nemocnice. Takže máme tam všechno možné, máme tam eh, seznam eh, eh, zařízení nebo prostředků, které jsou nevhodné pro přepracování. Takže na to se znovu budeme zaměřovat speciálně. A potom tady máme celou, celou oblast těch oznamovacích orgánů. Od stránky 18 do stránky 49 jsou to pozměňovací návrhy. Všichni stínoví zpravodajové podali eh, mm, pozměňovací návrhy, ale jenom stínoví zpravodajové podali pozměňovací návrhy. Já myslím, že tady eh, budeme schopni se dohodnout eh, ohledně toho, že eh, ty orgány, kterým se to oznamuje, by se měly přeskoumávat, nebo by se k tím, bychom se k tím měli stavět poněkud pečlivěji. Já hm, tenhle přístup nerazím, ale, ale samozřejmě kvalita takového orgánu No, podmínka pro to, aby eh, ten eh, orgán mohl takto fungovat, eh, závisí nebo je důležitá v souvislosti s tím, jaké, jaké třídy oznamují, jestli jsou to nějaké jestli jsou to nějaké třída 1 a 2a, já si myslím, že pokud by neexistoval centralizovaný, pokud by neexistovalo centralizované eh, schvalování nebo povolování, já doufám, že ho dostaneme, tak bychom museli posílit eh, kvalitu těchto oznamujících orgánů. Oznámených orgánů, pardon. Museli by mít eh, vlastního lékaře, vlastního farmakologa, vlastního zdravotního technika. Já prostě nechci připustit, aby bylo možné tohle eh, outsourcovat eh, na eh, různé typy nebo různé hm, jiné odborníky. Takže tohle musí být interní. A pokud to hm, povolíme, tak musí být velice jasné, jak hm, tento, jaké pravomoci má takový externí orgán, takový externí subjekt. Některé ty eh, pozměňovací návrhy jdou tímto směrem. Ten eh, přeskumný mechanismus je pro nás eh, důležitý. Řada kolegů k tomu podala také pozměňovací návrhy, stejně jako k těm oznámeným orgánům. Tolik tedy i ty tři největší, nejdůležitější a nejspornější části eh, k přepracování, eh, k přístupu na trhu, k schvalování a k oznámeným orgánům. Doufám, hluboce doufám, že se nám podaří eh, nalézt kompromisy, to znamená, že všichni budeme muset uzavřít kompromis. Já jsem k tomu připravená s dobrou vůlí, ale musím zároveň říct, že máme povinnost zlepšit bezpečnost pacientů, máme povinnost eh, nejenom vzhledem k lékařům, ale eh, i vzhledem, ale očekávají to od nás i organizace pacientů. Týká se to, eh, to hodnocení potřebných, nebo objemu potřebných klinických dat a klinických zkoušek, mechanismu přístupu na trh, ať už to je i jakékoliv eh, kvality. Tam je prostor k kompromisu poněkud omezený, takže uvidíme, jestli se do něj dostaneme. Já vím, a probíral jsem to i s komisí, že kdybychom změnili ten návrh komise k přístupu eh, na trh, bychom měli komisi eh, na své straně, možná, že ne tak daleko, jako já jsem byla připravena, já bych byla eh, ráda, kdyby nám tady komise eh, mohla říct, že jestli by si dokázala představit nějaký jiný postup pro povolení přístupu na trh u třídy 3 mm, nebo i u třídy 2B. Eh, pane profesore, je velice zvláštní, že mi neberete slovo, takže já jsem velice ráda mm, za vaši laskavost a štědrost a teď se těším na to, co mi řeknou kolegové komise. Děkuji. To slyším doopravdy poprvé že vycházíme vstříc. My máme trošičku času navíc teďka, takže budeme mít dost času na další diskuzi. Ale musíme dodržet čas, který nám splývá, protože posléze budeme riskovat o zprávě Petra Lízeho. Každý se eh, stínových zpravodajů by měl dodržovat eh, čas zhruba čtyř minut. EPP, prosím. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Uskutečnilo se vlastně takové setkání pracovní snídaně bez snídaně. Ovšem bylo to produktivní zasedání, takže děkuji. Zpravodaj, já jsem se najedla cestou, takže jsem eh, dobře zaopatřena. Nebudu opakovat ty klíčové body, ale jeden, jedna důležitá věc, kterou chci říct, je, že pracujeme v dobré vůli. Z, jádrem naší práce je zvýšení bezpečnosti pacientů. Chceme mít také nové výrobky na trhu. Existuje tudíž prostor ke kompromisu, jinde v jiných oblastech to bude možná těžké, ne nemožné bude potřeba rozhodnout strategii, na které jsme se dohodli na tom ranním zasedání je tedy nejefektivnější, pak se to bude řešit na technický, technické úrovni a na politické úrovni u těch otázek, které jsou nesmírně komplexní, ale eh, zvýšení kvality našich eh, oznámených eh, orgánů, oznámených subjektů, dohled nad nimi, to všechno bude naprosto stěžní, stěžení. A pak je tu také e, otázka e, toho dozoru po uvedení na trh. Pak jsou tu technické otázky, e, definic ohledně incidentů a tak dále. Každopádně dávám vám tím pádem trochu víc času, pane předsedo. Děkuji, Holga Kam jako další. Děkuji, děkuji také za velkoryso, že jste nám udělili dnes dokonce až čtyři minuty. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že se jedná o dvě základní stanoviska, která umožní kompromisy. Mám takový dojem, že jsme si zajedno v tom, jaké požadavky jsou kladeny na oznámené subjekty. To je také vítěz těch četných eh, pozměňovacích návrhů. Musíme dávat trošičku pozor na to, abychom se nedostali do příliš podrobné diskuze, protože to by byly problémy, které bychom u nás eh, mohli ve výboru vyřešit. Také mám pocit, že nelze eh, při nařizovat, aby byli v daném zařízení neustále takzvaní in-house specialisté. Já si myslím, že když budeme mít oznámené subjekty, tak eh, ty eh, budou schopny něco rozhodnout, ale eh, když budeme mít například výměnu srdeční chlopně, tam si myslím, že by byla dobrá takováto přítomnost, protože tady je zapotřebí výměnu s univerzitami, eh, s lidmi z praxe. Možná ale, že některá přání nejsou reálná. Asi se také dohodneme na tématu jak budeme zacházet, nakládat s produkty, které jsou na trhu? Jak je možno je dosledovat? Jak se rychle dostaneme k informacím o těchto produktech? Tady určitě docílíme kompromisu. Jsme si zajedno také v tom, že je zapotřebí mít více kontrol, přísnější kontroly právě pro výrobce produktů. Možná, že je to taková páka, kde rád mohla zabrzdit zneužívání. Asi se rychle nedohodneme na tom, zda je možno mít centralizovaný postup. Já si myslím, že e, ta debata skutečně je vedena tím, co si každý pod tím představuje. existovaly některé nežádoucí účinky týkající se zdravotnických prostředků, ale to bychom asi nezlepšili tím, že budeme mít centralizovaný postup. Dejme tomu ty prsní implantáty. Ten člověk, který je vyráběl, ten postupoval s kriminální energií, takže já si myslím, že i kdybychom měli centralizovaný postup, tak si myslím, že ten, kdo chce podvádět, bude podvádět i přes takovéto centralizované řízení. Z toho důvodu si myslím, že na tomto místě se nám nepodaří vyřešit ten problém tím, že bychom zavedli centralizovaný postup. Je třeba skutečně ten existující systém posílit a zvýšit požadavky na kvalitu. A co se týče diskuse, tak si myslím, že celá řada nežádoucích účinků nemá co dočinění přímo s výrobcem, ale musíme být velmi obezřetní v tom, protože někdy dochází k nežádoucím příhodám při samotné implementaci. A také i pacient má svoji vlastní odpovědnost. A ještě poslední věta, single use. I zde musíme dávat eh, pozor na to, abychom se nedostali do určité smyčky ohledně prostředků na jedno použití. Ten problém asi nebudeme muset, moci vyřešit. V každém případě jisté, že ten, kdo vyrábí výrobek, ten, kdo ho eh, používá a ten, kdo ho obnovuje, ten má zodpovědnost za to, co dělá. Každý, kdo vyrábí výrobek, musí mít zodpovědnost za to, co vyrobil a za to, co slibuje v souvislosti s produktem. To platí pro prvního výrobce, tak pro obnovitele. Nemůžeme výrobce dělat odpovědným za to, že nemocnice rozhodne, že nechá určitý prostředek obnovit. Já si myslím, že na výrobce musíme mít stejné požadavky jako na obnovitele produktu. A zda jam je na produktu napsáno prostředky na jedno použití nebo ne, to si myslím, že to je spíše otázka víry. A Máme celou řadu pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že k ním se podaří eh, nalézt také společné řešení. Michel Brzdi, prosím. Děkuji vám. Já bych chtěla pár věcí vyjasnit. Byl jsem v Marseille a tam byl ten proces eh, s firmou PIP ohledně těch implantátů a 700, 7500 žen, které eh, tedy eh, měly tento problém, tuto stížnost, tedy měly eh, ty prsní implantáty, kam se do nich byl vložen industriální silikon. Takže podívejme se na to zblízka. Tyto implantáty byly osvědčeny příslušným certifikačním orgánem. Byl německý tento orgán, byly provedeny kontroly. A když provedli ty kontroly, nic nenašli. To znamená, že certifikační orgány nejsou žádnou zárukou bezpečnosti pacientů. Druhá věc. Když americká Food and Drug Administration byla požádána o povolení od PIP, tak FDA tedy byla tu pož- dána tato žádost a potom, když oni přijeli do Marseje, tak tam zůstali příslušníci FD a týden a potom týdnu řekli, to nepovolíme. To znamená, pokud máme nějakou organizaci jako FDA, která skutečně, která provede kontrolu, tak řekne ne. Oni to pak ale poslali zpátky francouzské národní agentuře, která nereagovala na varování ze strany, na upozornění ze strany FDA. Takže proč říkáme, že je potřeba zesílit kontroly? Protože já se domnívám, že certifikační orgány se všemi svými odborníky stěží mohou být objektivní, když 100% jejich financí, jejich eh, financování je zajištěno výrobci. My musíme mít nějaký orgán veřejný, který protože jinak eh, ty kontroly sice probíhají, ale nejsou dostatečné. Oni tam byli, ale prostě ten podvod neidentifikovali. Když se podíváte na účetnictví, tak byste si asi všimli, že je tam problém mezi tím fyziologickým silikonem, biologickým a mezi množstvím těch prodaných eh, implantátů, že tam to nesedělo, neodpovídalo. Já jsem tudíž nesmírně překvapená, že hovoříme o bezpečnosti pacientů, přitom víme a vidíme, že průmysloví výrobci nadále podvádějí. Teď jsme měli další eh, případ s protézami, kdy dokonce ani nebyl osloven eh, certifikační orgán a Eh, přitom eh, nemocnice a další aktéři tyto eh, prostředky využívali. Takže co s tím dělat? Když se podíváme na ty příklady, tak pokaždé, když certifikační orgány tak nějakým způsobem jednají, vidíme, že nejsou dostatečnou zárukou bezpečnosti pacientů. U veškerých možných implantátů, všechno, co se dává dovnitř do těla, vyžaduje povolení a když je to něco rizikového, kdo, kdo, pak, kdo, kdo to potom zaplatí? Ty certifikační orgány to nezaplatí, zaplatí to daňový poplatník. Takže musíme posílit uh, tyto autorizace, povolení, předběžné klinické zkoušky. A když si výrobci stěžují, že ztratí že při, čas, no ale nějaké spoždění dvou, tří, čtyř měsíců, co je to ve srovnání s těmi škodami, které utrpí pacient v případě nějakých vadných protez, vadných implantátů. Takže já to vnímám tak, že je tady obrovský problém. Každý den dochází k podvodům. A já těm certifikačním orgánům nevěřím, když říkají, že jsou nejlepší, přestože jsou stoprocentně financovány průmyslníky. Tady je problém s kontrolou je tady problém se zajištěním bezpečnosti pacientů. A všechny ty oběti, kdybyste je viděli v Marsi, oni všichni žádají, aby bylo nějaké povolování, uvádění na trh. Možná to můžou být nějaké dvě úrovně toho, co je více rizikové, co je méně rizikové. Proč by nemohla existovat nějaká evropská agentura pro eh, lé, lékařské prostředky, léčiva, a to, co je méně problematické, bychom pak eh, nechali na těch národních orgánech, ale aspoň na určité úrovni by to fungovalo jako v Americe. Děkuji. Děkuji. Marina Janakudakis. Um, Děkuji, pane předsedo. Ano, máme určitý závazek ve věci bezpečnosti pacientů, také musíme mít systém, který není příliš byrokratický a který nezabrání tomu, aby se lidem dostala péče, jaké potřebují. Máme eh, obrovské množství eh, pozměňovacích návrhů. Teď je eh, projednáváme na úrovni sínových zpravodajů. Budou kompromisy, zajímavé bude kde a kde budeme muset překročit nepřekročitelné linie pro každou politickou frakci. Jedná se o velice technickou záležitost, jak už bylo řečeno. Takže eh, myslím, že bude lepší nejdříve vyřešit ty technické věci a potom si mezi sebou vybojovat ty eh, politické bitvy. Eh, pro mě jsou tady samozřejmě ty oznamené mm, orgány, předběžné povolení mm, pro mm, trh a obnovování a nebudu to projevovat, nebudu to znovu probírat, ale když hovoříme o podvodech, tak jedna z věcí, o kterých jsme hovořili, tak je, že potřebujeme mít systémy dosledovatelnosti, aby jsme, abychom věděli, odkud ty zdravotní prostředky pocházejí. Zdravotnické, pardon. Musíme najít něco, co je eh, přiměřené vzhledem k podvodům, které probíhají. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, budeme muset se dobrat k nějakým kompromisům a doufám, že se nám podaří ochránit bezpečnost pacientů a zajistit přístupnost eh, zdravotnických prostředků pro všechny. Děkuji a teď Anne Susa. Obrigada, Eu creio que a colega... Děkuji. Myslím si, že kolegové udělali správné shrnutí dnes ráno toho, o čem jsme se bavili. Budu se soustředit pouze na pár podstatných bodů. Neměli bychom nikdy říkat nezávisle na ustanovení, že nedojde k podvodům. Nemůžeme je zabrzdit, ale pomocí těchto ustanovení či jiných eh, bychom mohli zavést jakoby policejní stát, ale to není to též, jako kdybychom řekli, že potřebujeme eh, solidní záruky. To řekla Dagmar, ale i jiní. Co je důležité, je klasifikace a schválení produktu dříve, než se dostane na trh. Ale je zřejmé, že souhlasím s návrhem Dagmar, že se jedná o třídy s vysokými riziky, které by měly být schvalovány centrálním pracovištěm v EU a ostatní schvalování by mohlo probíhat na národní úrovni. A jeden z pozměňovacích návrhů naší frakce postupoval právě tímto směrem. Já si myslím, že Experti, kteří provádí schvalování, by neměli stát v žádném konfliktním vztahu, protože ta ty subjekty, které provádí udělování, ty by musely být zcela nezávislé, tak, aby se nestaly rukojmími farmaceutického průmyslu. Co je důležité, je potom monitorování výrobku po tom, co byl uveden na trh. To je zásadní věc. Oznámené subjekty musí provádět velmi kvalitní práci a snažit se vyvarovat outsourcingu. Jedná se přece o zdraví nemocných lidí a tudíž je důležité vypracovat odpovídající ustanovení. Žádoucí je inovace ale inovace nesmí být prováděna k tíži pacienta, protože když dojde k nějakému nežádoucímu účinku, nežádoucí příhodě, tak je to komplikované provést nějaká protiopatření. Musíme jednat již takzvaně v popředí této události, abychom se vyvarovali nežádoucích příhod ještě předtím, než je uveden takový výrobek na trh. Další zasedání budou jistě spojena s tvrdou prací, ale myslím si, že se nám podaří zvládnout. Děkuji. A teď Přijde na řadu Sofia Marcel Kukovič, Milan Cabernoch, Anna Osberg, Petr Líze a Rubek Tajla. Zapomněl jsem někoho? Richard Cejeva se ještě hlásí. Tak, teď už máme všechny řečníky. Marcel Kukovič jako první. Thank you, president. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také všem stínovým zpravodajům, zpravodaj za velmi obtížnou, nelehkou práci. Podporuji také některé pozměňovací návrhy, níme Guinness a Rozbach. A chci pouze eh, vypichnout některé klíčové body ze svých vlastních pozměňovacích návrhů. Výrobci by měli dávat obzvlášť dobrý pozor, když používají nanočástice, které mohou být uvolněny do lidského těla. Tyto nanočástice musí být podrobeny maximálnímu vyhodnocení schody a respektování eh, norem bezpečnosti, jakosti, eh, environmentálních standardů, ale ty standardy, ty, ty normy musí být především eh, schodné. Je také samozřejmě na místě, abychom stanovili obecné hospodářské podmínky jednotlivých operátorů, včetně dovozců a distributorů. Je důležité stanovit podmínky, které umožní malým a středním podnikům fungovat s inteligentními specializacemi, aby existoval přístup k tomuto trhu protože situace je vždy složitá, obzvlášť teď v době hospodářské krize, je těžký život pro malé a střední podniky, je těžké pro ně získat přístup. Dále pro vysoce rizikové e, zdravotnické prostředky by měly být schrnuty e, hlavní bezpečnostní aspekty. A měli bychom mít také postupy pro transparentnost v případě, že došlo k nějakým incidentům, a nebo že musí být eh, provedeny eh, různé kroky ve více než jednom státu. Evropská směrnice používá různé definice toho termínu placing on the market eh, nebo making available on the market, to znamená uvádění na trh. A je jasné, že prostředky by měly splňovat tyto normy okamžitě, po, bezprostředně po uvedení na trhu. Bez ohledu na to, zda jsou ještě nějakou dobu eh, skladovány. A pak oznámený orgán musí mít možnost provádět všechny své funkce a úkoly. Celý proces musí být monitorován, tak aby bylo jasné, že má odpovídající kvalitu. Děkuji. Děkuji, Milan Cabrnov, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Rád bych zmínil několik témat, která tu ještě zmíněna nebyla a předtím chci ocenit práci, která byla odvedena. Vedli jsme velmi otevřenou a velmi podrobnou diskuzi a já za to děkuji. Eh, rád bych připomenul, že mluvíme o nařízení, tedy stabilní právní základ, který by byl mít předvídatelný a proto se domnívám, že máme diskutovat a redukovat pravomoci komise vydávat v této věci delegované akty. Velice vítám eh, diskuze směřující k vyjasnění pozice výrobce a distributora. Nevidím smysl v tom, abychom přenášeli na distributory některé povinnosti výrobce, jako například udržování technické dokumentace, upravování materiálu a podobně Domnívám se, že je na místě zjednodušit jazykové požadavky na dokumentaci v tom případě, kdy dokumentace slouží administrativním účelům a není určena ani koncovým uživatelům, ani pacientům a nepřináší pro ně žádné nezbytné informace. Otázka reprocesingu, tam já jsem velmi ovlivněn svojí osobní zkušeností a domnívám se, že bychom měli stanovit taková pravidla, abychom zachovali co největší bezpečnost pacientů a zároveň ale abychom umožnili praktické fungování zdravotnických zařízení, abychom nestavěli, nestavěli lékaře zdravotnická zařízení před neřešitelné problémy. Tedy já podporuji jako nejméně špatné řešení negativní list jednorázových pomůcek a chtěl bych upozornit, že jedna věc je, jestli sterilně zabalený skalpel je určen tak, jak je zabalen a distribuován k jednomu použití, jestli to znamená, že už nikdy nesmí být vysterilizován, znovu zabalen a znovu jednorázově použit. Je to velmi, velmi, velmi detailní téma. Obecně závěrem mi dovolte konstatovat eh, určité znepokojení z diskuze kolem, kolem kontrol a, a kolem dodržování pravidel. Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby byla dána jasná pravidla, aby je všichni dodržovali a aby někdo, nějaký orgán zajistil, že je všichni budou dodržovat. Eh, domnívám se ale, že není možné hovořit o selhání, tak jednoznačně hovořit o selhání všech kontrolních systémů v případě, že někdo kriminální aktivitou porušuje jasně daná a zřejmá pravidla a nevěřím tomu, že když změníme financování toho kontrolora, že s tím něco změníme. Je to asi tak, jak bychom si stěžovali na to, že někteří lidé kradou, přestože krást je zákonem zakázáno a policie má zajistit, aby nekradli, přesto někteří kradou a rozhodně nemůžeme říci, že policie v tom případě nefunguje. Děkuji. Vielen Dank. Als nächstes spricht Anna Rosbach. Děkuji, pan Rosbach. Um, ja, jeg kommer jo altså fra et land, som faktisk fremstiller en del engangsprodukter, især plastprodukter. Děkuji. Já pocházím ze země, kde se vyrábí hodně jednorázových věcí, zejména plastových, jako jsou trubičky, a nádoby na tekutiny. A když hovořím s výrobci i uživateli produktů, tak hodně dostávám odpověď, že produkty na jednorázové použití jsou prostě navržené pro jednorázové použití. Proto je problém, když se používají znovu. Protože v mnoha případech není možné eh, zajistit jejich řádné čistění. A proto eh, bych byla pro eh, zákaz eh, opětovného použití produktů pro jednorázové použití. Proto jsem velice ráda za návrh paní Lepáš zakázat takovéto znovu použití. Jsou věci, které lze obnovit a znovu použít, ale jsou některé věci, které prostě nelze sterilizovat. Není možné zajistit, aby byly tak bezpečné jako při prvním použití. Nicméně pokud nebude možné zavést takovýto eh, zákaz, tak eh, je třeba zajistit nějak jinak informování pacientů a bezpečnost pacientů. Já sama bych určitě nechtěla eh, být ošetřena prostředkem, který byl pro jednorázové použití a byl obnoven. Chtěl bych o tom vědět. Pacienti jsou oprávněni vědět takovéhle věci. Všichni jsme tady pacienti a máme nárok na to vědět, jestli ty eh, prostředky, eh, které se používají, jsou bezpečné nebo ne. A proto je důležité, aby eh, stejná pravidla platila bez ohledu na to, kdo používá ten jednorázový prostředek k léčbě jestli je to nějaký eh, soukromý eh, pečovatel nebo veřejná nemocnice. Eh, člověk by měl mít nárok na stejnou bezpečnost a informovanost. Také bych ráda podpořila jakékoliv návrhy, které se týkají posílení v odborné připravenosti těch oznámených subjektů a certifikačních orgánů. Potřeb... Jinak každopádně děkuji Dagmar za skvělou zprávu. A doufám, že se nám podaří eh, nalézt nějaké dobré eh, kompromisní poslanecí návrhy, jinak eh, Bůh ví, co se stane během hlasování. Takže hodně štěstí. Děkuji, Petr Liese. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Dagmar Rodběrent za obrovskou práci, kterou vykonala. Já velmi úzce spolupracuji, protože je to podobné téma jako mé. Většina pozměňovacích návrhů se týkala zprávy paní Berend a mé zprávy a my jsme se snažili eh, spolupracovat. Souhlasím s panem Krámerem a s panem Genesem, že musíme být obezřetní při zavádění centrálního eh, postupu a při předběžném souhlasu. Posledně jsem už o tom také hovořil, protože někdy dochází k určitému nepochopení. Já jsem hovořil na posledním zasedání o období, které se odehrálo eh, před několika lety. A vypadalo to, že někteří to pochopili, jako kdyby schvalovací postup eh, trval několik let. Například Evropská agentura eh, pro léčiva má skutečně obrovský úkol. Musíme napřed nalézt to odborníky, eh, odborníci u oznamovaných subjektů musí být ochotní zase se vydat do Londýna, což znamená obrovský časový nárok zhruba v období tří let a to by bylo asi nerealizovatelné. A nám jde o to, abychom ten systém vylepšili velmi ryšté, což znamená, že já jsem proto, abychom zůstali u toho stávajícího systému a vylepšili ho. Osobně jsem toho názoru, že pozměňovací návrhy týkající se kvalifikace pracovníků v oznamovacích, oznamovaných subjektech, ty jsou vhodné. Ale návrh komise, ten je nevyrovnaný, protože ten předepisuje předpisuje podnikům, i těm nejmenším podnikům, aby zaměstnávali akademiky, lidé s vysokoškolským vzděláním, navíc by měli mít nejméně eh, dva roky v praxe eh, v tomto daném oboru. Já si myslím, že Podívejme se na pozměňovací návrhy paní Peren v této oblasti a určitě nalezneme řešení. A jako poslední bych poukázal na následující. Existují eh, dva pozměňovací návrhy v mé zprávě a zprávě paní Beren ohledně sporného využívání zásady subsidiarity. Ve farmaceutické etické legislativě eh, v oblasti klinických zkoušek by členské státy v případě etických důvodů nepřipustit na národní úrovni určitý výrobek. Týká se to také eutanazie, v některých státech je povolená a nabízí se tam také patřičné výrobky, ale v druhém státě je to nelegální postup. A já si myslím, že bychom měli mít určitou klauzuli, určitou doložku eh, v odpovídajícím zákonodárství. Děkuji, děkuji panu Lízema Vegrtajla. Thank you, Chair. Děkuji. Jen velmi stručně protože další připomínky se nechám pro tu diskuzi o prostředcích in vitro, ale musím upozornit, že obě, oba, obě témata spolu souvisí. Takže to, co platí pro zdravotnické prostředky, eh, platí i pro otázky in vitro. Neměli bychom to příliš oddělovat od sebe, protože obojí obsahuje faktory, které musíme Eh, mít na vědomí. Takže k tomuto návrhu, k hlavnímu bodu, což je ten centralizovaný eh, postup, který je tady navrhován Dagmar Parent. Já se stále domnívám, že přednosti centralizovaného postupu nejsou dostatečné, aby ospravedlnili jeho zavedení. A bude to problematické v důsledku finančních a jiných bariér. Samozřejmě budu se zabývat ještě do větších podrobností těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy v příštích týdnech a další věcné připomínky se nechám eh, na diskuzi o prostředcích in vitro. Děkuji, Richard Cejpa. Děkuji, pane předsedo. Měli bychom se pokusy skutečně současného systému zohlednit, ale zároveň také vylepšit jeho nedostatky v jednotlivých národních státech. 589, to je můj pozměňovací návrhu a myslím si, že bylo dobré, aby paní zpravodajka se zaměřila na nový pozněvací návrh 44a, kde jde o kontrolu národních oznámených subjektů a potom o skupinu tří výrobků, které by měly být schopné vyhovět autorizačnímu systému celoevropského charakteru. E, komise ve článku 45 navrhuje určitý postup, který je ale velmi, velmi zdlouhavý, to je 90 e, dnů. Když by tento systém měl fungovat, tak by to bylo komplikované jak pro pacienty, tak eh, provádějící orgány. Z toho důvodu si myslím, že by jednotlivá odnáčlivé oznámené subjekty měly mít jednoznačné jednoznačně dané postupy tak, aby ta autorizace byla jednoznačná. My ještě nemáme přesně jasno, co se eh, skrývá pod skupinou 3. A bylo by eh, dobré, abychom se pokusili spíše postupovat podle eh, těch systémů, které jsem navrhl já a mý eh, kolegové, což znamená určitému rozdělení systému, tak, aby to bylo ke prospěchu pacientů. Děkuji a předám slovo eh, komisi paní Letrie. Achso, nein, ist nicht. Tak ne, opravuje se pan předseda. Pardon. Dovolíte-li. Sabin tu je. Takže každopádně děkuji. Děkuji za slovo. Udělané komisi, děkuji za tuto příležitost. Je to skutečně obohacující zkušenost, protože pozměňovací návrhy byly nesmírně zajímavé. A když poslouchám to, tu rozmanitost všech možných názorů ctěných poslanců a poslankyně, je to pro nás velmi dobrá příležitost pracovat na dalším postupu. Respektujeme Eh, celý tento proces a tu naléhavost, s kterou se snažíte tuto věc posunovat, posunout vpřed a my chceme přispět k vyřešení nedořešených otázek. Ale vnímáme, že spektrum názoru na otázku povolování je velmi široké, což nám samozřejmě což stěžuje celou práci, ale z toho, co jsme tu dnes slyšeli, je jedna věc, jistá jedna věc je společná a to, že Základním cílem je zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti pro pacienty v Evropě a že bychom všichni se měli zamyslet nad tím, jak v případě těchto zdravotnických prostředků má být tato bezpečnost na nejvyšší úrovni. Komise si je vědoma eh, své role v tomto procesu. Jsme rádi, že budete pracovat na technické úrovni intenzivně ještě tento týden a chci říct, že jsme připraveni vám v těchto diskuzích výjít vstříc. To, co jsme si odnesli také z dnešní eh, diskuze a z pozměňovacích návrhů, je, že ta myšlenka plného před, eh, povolení před uvedením na trh, tak eh, to je také něco, co bylo identifikováno v hodnocení dopadů jako řešení, které by nepřidávalo a nezlepšovalo celkovou bezpečnostní situaci, ale to, co vidíme jako určitý styčný bod, je, že posílení eh, kritérií pro oznámené orgány je rozhodně směr, kterým jsme ochotni se spolu s vámi vydat a jsme ochotni vám pomoci. To je povinnost, kterou odlužíme, tedy faktoru bezpečnosti, která je primární a musíme se také poučit eh, z eh, minulosti, jak tady mnozí poslanci a poslankyně zmínili. Takže doufám, že to byla jasná odpověď na specifickou otázku komisi. Pokud jde o reprocessing, tak to je další důležitá záležitost. Já vás chci ujistit, že návrh komise, který eh, umístil toho eh, reprocesora do stejné pozice jako výrobce, tak to je, eh, tak tady byl cíl zajistit vysokou úroveň zodpovědnosti v oblasti bezpečnosti, ale dají se věci ještě zlepšit. Eh, zejména jsou to ještě problémy týkající se nemocnic. A jsem velmi citlivá vůči tomu, co řekli poslanci. Máme hm, skutečně závazek vůči našim pacientům, kteří nemají nad tímto procesem žádnou kontrolu. Jsme ochotni eh, usilovat o konstruktivní řešení, které umožní tomuto výboru eh, přispět a přistoupit ke konstruktivnímu hlasování 6. července. Pokusím se tedy dodržet čas. Další pozměňovací návrhy, které posilují monitorování oznámených orga, orgánů. Vidíme, jaké to má přínosy a můžeme pracovat tímto, e, jít tímto směrem. A dále konstruktivní pozměňovací návrhy například eh, jednotné UTI, jednotný identifikační systém, tam pozměňovací návrhy opět se ubírají velmi dobrým směrem. Takže mnohé z těchto prvků eh, jsou pozitivní a my je tak vnímáme. Děkuji za naléhavost, s níž parlament přistupuje k tomuto tématu. I pro komisi je to prioritní téma. Chceme to eh, schválit ještě v tomto legislativním období. Jsme velmi vděční za vaše období, za vaše úsilí. Jsme připraveni vám pomoci konstruktivně, jak jen můžeme. Děkuji. Paní zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem, kteří se zúčastnili debaty. Protože teď se všemi těmi pozměňovacími návrhy eh, ta debata se dostává na eh, jinou úroveň než eh, dříve. Byla jsem velice ráda za připomínky kolegů, některé eh, velice vstřícné, některé, eh, abych tak řekla, eh, zatím ne tak úplně v souladu s mými přáními, jak bych si přála, ale proto musím uzavírat kompromise. Každopádně bych ráda dala některé věci velmi jasně najevo. Nechci, abyste upadli do té milné představy, eh, kterou eh, se vám snaží vytvořit eh, tvůrci nebo výrobci zdravotnických prostředků a sice, že jakýkoliv jiný systém to všechno zdrží a pacienti nebudou mít přístup. Jedna zastřešující organizace výrobců velice dojemným způsobem popisovala, jak nějaká ubohá stará dáma nedostane ten potřebný prostředek včas. Kolegové, vždycky se bavme o skutečných faktech. Návrh komise, o kterém zde jednáme, a hovoří o výsledcích postupu povolení na, při, přístupu na trh asi za sedm měsíců. Takže sedm měsíců. Ten návrh, se kterým já počítám, to prodlužuje o dodatečné dva měsíce, což kolegové vůbec nic není. Nic to není. Těch sedm měsíců z komise se nezbytně přímého přístupu na trh, protože většině členských států se ještě musí začít vyjednávání eh, se sociálním zabezpečením, které eh, za ty implantáty platí. A to neprobíhá vždycky eh, současně a mnohdy to trvá mnohem déle. Pokud se podíváte na některé farmaceutické oblasti, tak vždycky je tady eh, rychlejší a snažší vyjednavací eh, proces u eh, léčiv, která mají centralizované schválení. To je samozřejmě, je všechno je to transparentnější, takže prosím, ne, nechávejte si namluvit, že najednou Evropská unie nebude konkurenceschopná, když tady budeme mít novou um, proceduru. Ano, bezpečnost pacientů je pro mě důležitým tématem, ale zároveň ano, je mi jasné, že firmy, které vyrábějí zdravotnické prostředky, by měly být schopné uh, postupovat konkurenceschopně tak, aby mohly v Evropské unii působit na trhu co nejlépe. Pan Kramer říkal, že neexistují žádné rozumné argumenty, ale prostě jenom to, čemu člověk eh, věří. A potom hovořil o té kriminální energii, tak já musím říct si zcela jasně. Když přišel návrh komise, tak eh, jsme eh, vždycky říkali, že to nemělo nic s tím skandálem dohromady. Připravovalo se, pracovalo se na něm už mnohem déle. Měli jsme tady kolegyni paní Maliory, bývalou, která svojí zprávou eh, žádala komisi, eh, aby předložila nový legislativní návrh. Takže ano, byl tady eh, ten skandál ale nemělo to nic společného s návrhem komise. I a kdyby nedošlo žádnému trestnému činu, i tak bych řekla, že v současné době jsme v takové fázi poznání, pokud jde o specifičnost eh, zdravotnických prostředků, že eh, ten oznamovací proces tak, jak eh, je nastaven, nestačí. To bych vždycky řekla, a pane Kramere, nikdy to nesouvisí s tím, nebo to vůbec nesouvisí s tím, s tím, co nejsem schopná prokázat. Ano, oznámené subjekty by měli, nemusí mít pořád lékaře a všechny ty odborníky, ale nemůžeme jim umožnit, aby u třídy 3 a třídy 2B nebo dokonce i 2A to zvládli, když úplně externě všechny ty odbornosti eh, zadají. Nebo, nebo pokud ano, tak to můžeme udělat u léčiv také. Pan um, ehm, Gramer říká, že nejsem férová, protože um, tady uh, kreslím černobílý obrázek. Um, ehm, byl to můj mikrofon, ale já určitě nechci být nefér. To vůbec není uh, můj přístup. Jenom jsem reagovala. na tu vaši připomínku, kdy jste říkal, že, že nejsou věcné argumenty, ale jde jenom o to, čemu člověk věří. A tomu jsem musel na to jsem musel reagovat, protože si myslím, že ty argumenty, které mám, nespočívají v mé víře. Pokud jde o to, že pacienti e, přebírají odpovědnost za svoje e, implantáty, ano, úspěch implantátu může souviset s životním stylem pacienta. Ale pacient do zajista nemůže přebírat odpovědnost za nějaký produkt. Pokud eh, pacientovi ukážete tři e, různé prsní nebo kolinové implantáty, mám kolegyni v delegaci, která, e, který je kolem čtyřicítky a, a teď má nějaký implantát v kolenu. A řekněme, že je poměrně jako vysoce vzdělaná, ale kdybyste jí ukázali tři e, různé implantáty, tak by vůbec netušila, který si má vybrat, spolehlavě na lékaře. Takže to si musíme uvědomit. Věřím, že to, co eh, říkají eh, lidé jako pan Kramer o dosledovatelnosti, to je důležité. Samozřejmě je třeba, abychom eh, systém dosledovatelnosti u produktů a také třeba dosledovat, kde proběhla operace a kdo ji provedl protože mm, výrobek mohl být celá v pořádku, ale ne ten eh, lékař. A mm, to po nás žádají asociace ortopedů a další a já si myslím, že to je dobrý nápad. A potom eh, pan Kramer a další tady eh, hovořili o obnovování. Myslím si, že mm, tady to budeme moci se dohodnout. Je jasné, že je tam prostor pro kompromis. Nejsme si příliš daleko. Jsou některé oblasti, ehm, ještě kde ještě budeme muset tedy hledat ten kompromis, ale myslím si, že to bude možné. Byla bych raději, kdyby Nechci, aby se o kontroverzních věcech eh, nakonec hlasovalo, ale musí to být to skutečný kompromis. Jsem ráda, že, kompromis, eh, že komise signalizuje, že by si v některých věcech dokázala představit spolupráci. Z mého pohledu, jenom pokud jde o procedurální záležitost, bych eh, ráda postoupila co nejrychleji. Pokud eh, se nám podaří eh, tady dosáhnout nějakého konsenzuálního výsledku hlasování, tak by bylo fajn, kdybychom eh, se dostali do prvního eh, čtení nebo do schválení v prvním čtení, ale pokud to bude jenom malou většinou, tak to prostě nepůjde a mm, jinak si myslím, že bychom to mohli dotáhnout do konce, někdy do konce roku nebo na začátku příštího roku. Děkuji paní Rodferent 10 června budeme hlasovat o této zprávě ve výboru a plenární zasedání by mělo se zabývat touto zprávou v září. Děkuji vám za diskuzi a teď se pustíme do zprávy Petra Lízeho, která je úzce spojena s tou předchozí diagnostické zdravotnické prostředí in vitro. Děkuji, pane předsedo, děkuji stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. My jsme měli již několik schůzek, vzájemně jsme se poučili a myslím si, že jsme vylepšili také znění. Budu hovořit o dvou nebo třech bodech, které jsem doplnil po diskusi s experty a stínovými zpravodaji. O jednom bodu jsem již hovořil. To je návrh komise, který předpokládá vysoké požadavky na takzvaného bezpečnostního pracovníka, který by měl mít vysokoškolské vzdělání plus dvouletou praxi a alternativě až pětiletou praxi. Takovéto bezpečnostní eh, pracovníky, ty některé státy neznají, ale měly by být zavedeni, i když všude nebudou asi požadavky shodné. Eh, některé státy mají skutečně již vysokou úroveň a měli by se snažit mít ještě vyšší úroveň, ale dříve, než se k tomu dostaneme, je naším cílem, aby tu vysokou úroveň převzali všechny státy. Z toho důvodu se vracím na takzvané oznámené subjekty, protože já si myslím, že v návrhu komise nebyla kvalifikace dobře popsána, protože nově může vzniknout nějaká nová firma, která má dobrý nápad a má kvalifikované pracovníky a ti, kteří budou kontrolovat tu firmu, by mohli být méně vzdělaní, méně kvalifikovaní. To nejde. Z toho důvodu bychom měli provádět takzvaný batch testing, což znamená rutinní kontrolu u šarží třídy D. To je něco, co už provádí členské státy dnes, i když interpretace návrhu komise jsou různé a nám jde o to, abychom měli jednotný postup pouze u těch vysoce rizikových testů v souvislosti s třídou D. Máme několik pozměňovacích návrhů, některé jsou také ode mě které se týkají systému autentifikace. Tento systém by měl být harmonizován. Například eh, lékárny nabízí eh, také lékařské eh, přípravky. A musíme mít systém dohledatelnosti, protože ten by byl důležitý tak, aby byl schopný mít stejnou úroveň jak u zdravotnických prostředků, tak u diagnostických zdravotnických prostředků. My jsme také vedli diskuzi se stínovými zpravodaji, která šla do podrobností a bylo to velmi dobré. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří mají obrovskou zkušenost v oblasti genetiky se kterými jsme to vše konzultovali a přesně jsme popsali, jaký minimální standard si představujeme. A některé státy mohou jít samozřejmě nad rámec eh, takovýchto možností. Někteří pacienti se podrobují analýze DNA, jsou to takzvané prediktivní testy. A my jsme v nové formulaci udělali rozdíl u testů, které víceméně potvrzují již stávající diagnózu. A pakliže se dojde eh, ke konstatování, že se jedná o genetickou chorobu, která by mohla také mít nepříznivý vliv na potomky, tak musíme eh, postupovat shodným způsobem. Když máme mladého člověka před sebou a je mu řečeno, že v pozdějších letech bude možná napaden určitou zásadní chorobou, která je neléčitelná, tak musí být jasné, jak postupovat právnická služba by se k tomu měla také vyjádřit. V přípravě této zprávy jsme nechali vypracovat posudek, ve kterém se jasně praví, že musíme mít určitá pravidla, a to v souvislosti s chartou lidských práv. Potom ještě krátce k několika pozňovacím návrhům. My jsme byli se všemi kolegy v konstruktivním dialogu. Rebecca Taylor se zabývala tématem in-house testů, interních testů a myslím si, že se nám podaří nalét, nalézt konečný kompromis. Některé testy jsou nabízeny komerčně, i nemocnicemi a ty by neměly být prováděny bez schválení. Ale dejme tomu, že se jedná o nějaké závažné infekční onemocnění, tak to musí spadat pod výjimky. O tom hovoří Rele, eh, Rebecca Taylor. A myslím si, že bychom lecos mohli převzat eh, z již stávajících eh, nařízení, tak abychom nemuseli být příliš byrokratický. GUE má také své návrhy, mimo jiné té, ty, které se týkají novodobých eh, diagnostických prostředků in vitro, třída D, to je skupina, eh, kterou jsme velmi pečlivě zkoumali. Já nevím, zda komise se k tomu vyjádří, zda ty nové prostředky jsou skutečně natolik nebezpečné, že opravňují ten bezpečnostní skupinu. Potom diagnostika v rámci personalizované medicíny. Tady si myslím, že musíme do toho zapojit Evropskou agenturu. Otázka zní, jak ji zapojíme. V jednom pozměňovacím návrhu znělo, že Evropská léková agentura by měla být zapojena co do vypracování společných standardů. To ještě musí vyplynout z diskuze. A potom ještě máme dva další body. Jeden se týká transparence a druhý etické komise u klinických testů anebo klinických eh, studií. To je téma, které eh, přijde určitě na pořad eh, jednání v souvislosti se zprávou Vilmas. Já jsem pro hodně velkou transparenci, protože pacient má nárok zjistit, o co se jedná. Ale co se týče totální transparence, tak se musíme zabývat ochranou eh, duchov, duševního vlastnictví a ochranou údajů o pacientovi. Jak vyřešit tento problém? Co se týče etické komise, tak tady mám určité rozpaky, jak ji zapojit. Já si myslím, že etická komise musí formálně souhlasit, ale musíme najít ne byrokratickou cestu, jak se domluvit s národními orgány. Ale když etická komise vydá negativní názor na klinickou studii, tak eh, tady se mně zdá být ten postup problematický. Myslím si, že by bylo dobré najít s paní Velmas, s paní Perens ještě nějaké společné řešení během odpoledního hlasování, ale také ještě v dalších eh, zasedání. Já si myslím, že bychom měli mít souhlas etické komise například u klinických zkoušek. Děkuji vám, děkuji, děkuji Petru Lízemu. A pan Röma ze severního Porní Vestválska, jeden z našich hostů, který navštívil náš výbor Envy. Srdečně ho vítám. A budeme pokračovat s diskuzí paní Dagmar Rothberend má slovo. Děkuji, děkuji Matyasi, děkuji panu Lízemu. Myslím si, že je to velmi dobrá zpráva a doufám, že se nám podaří nalézt společné výsledky. Mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podobné jako ty pozměňovací návrhy, které jsem podala ke své zprávě týkající se přístupu k trhu, potom té nejvyšší třídy D, jak odora, potom o diagnostických zdravotních prostředcích in vitro. Myslím si, že návrh komise je ke zprávě Líze lepší než k mé zprávě. Klasifikace je dobrá, i ostatní části jsou dobré. Sdílím názor pana Lízeho, že otázka vstupu v platnost je něco, co musíme ještě společně probrat. Pan Líze podal ještě další pozměňovací návrhy, které se týkají mimo jiné toho, jak nakládat s třídou D a s některými eh, produkty třídy C. To odpovídá tomu, o čem neustále hovoříme. Protože takzvané samotestování, to je něco, na co musíme nazírat velmi obezřetně. A musíme dělat rozdíl mezi tím, zda někdo s testovacím proužkem chce zjistit, že má, dejme tomu, zánět močového měří, měchýře v počátečním stádiu, nebo zda je těhotný, anebo jak vypadá jeho hladina cukru. To je něco jiného, než provádíme test na trizonomii, anebo na určité formy závažných diagnóz. Pan Líze navrhuje, aby některé z těchto testů byly pouze na předpis. A to, právě to, co navrhuje, to se mi zdá být dobré, protože testovaná osoba by měla být doprovázena také lékařem v určitě případích, tak Eh, testů. Pak jsou tady další pozměňovací návrhy, které předpokládají poradenství, konzultace a jiné věci. Myslím si, že je to velmi dobrý nápad. Musím se na některé nové pozměňovací návrhy podívat ještě přesně, jako například pětka nebo sedmička, nevím přesně, ale důležité je, že bylo poukázáno na to, že musí existovat informovaný souhlas. To je něco, co je velmi důležitého u klinických eh, pokusů, například ve zprávě paní Vilmas ale u pana Lízeho je to speciální část, která se zabývá velmi senzitivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro a v této části jistě docílíme kompromisu dnes odpoledne. Děkuji. Děkuji paní Rodperent. Rebecca Tyler. Thank you, Chair. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně projdu eh, určitě odůvodnění pozdě, některých pozměňovacích návrhů, které jsme předložila, pokud jde o transparentnost. Legislativa musí být tedy transparentně zaměřená na pacienty, čehož můžeme dosáhnout prostřednictvím té evropské Eh, databanky, databáze, aby byly k dispozici, dispozici informace. Je tu pár pozměňovacích návrhů, abych se například eh, vyjasnilo, že ty, eh, study, ty zprávy z těch studií budou právě k dispozici prostřednictvím té databanky, což nebylo z návrhu komise úplně jasné. Pokud jde o bezpečnost pacientů a další tran, opatření směřící k transparentnosti, tak bychom měli publikovat ty data obdělosti měly by být ale zároveň publikovány s určitou opatrností, ale celkově tato takzvaná vigilance data mohou pomoci identifikovat problémy s některými prostředky rychleji. Pokud jde o zprávu, tak tady navrhuji určité návrhy v, ve směru toho, jak přistupovat k oznámeným orgánům, aby jsme zpřísnili pravidla a zvýšili důvěru v systém. Dva z nich mají dom- umožnit koordinační skupině mít větší autoritu nad pozastavením orgánů, které nesplňují minimální podmínky a dále mandát pro koordinační skupinu, která by zajistila, aby e, účast byla povinná v případě, že skupina požádala, aby konkrétní oznámený orgán se účastnil. Ale Neměli bychom eh, také zapomínat na návrhy na změnu ze strany komise samotné, týkající se minimálních požadavků a jednotného identifikačního eh, systému, aby se zvýšila vysledovatelnost, což jde nad rámec stávajícího režimu a my to vítáme. Pokud jde o návrhy předložené kolegy, je tu řada pozměňovacích návrhů paní Dagmar Roth-Berendt, které snad budou přijatelné pro výbor, včetně transparentnosti poplatků. Myslím, že tento prvek transparentnosti je důležité. Dále, aby výrobci informovali konkrétní orgán, pokud žádají um, o, o hodnocení v člen, daném členském státě. Nevím, jak by to fungovalo v praxi, ale myslím, že je to něco, z čeho můžeme vycházet. A pokud jde o některé výjimky, které zmínil do, pan Líze, tak eh, já si cením eh, toho, že tu existovala podpora mého přístupu a že bychom eh, měli víc stříc obavám a tedy ohledům na bezpečnost. 130, 140, 138, 142 to jsou pozměňovací návrhy s paní McKinnon a dalšími. Myslím, že je to dobrá střední cesta, jsou to varianty, s kterými můžeme pracovat. Margarita Au. Děkuji, Margarita Au. Tak, herr formand. Øh, jeg har øh, et par komentáře. Først og fremst øh, selvfølgelig tak til øh, Děkuji, já bych měla několik připomínek. Samozřejmě bych ráda poděkovala Petru Lízemu za eh, skvělou spolupráci a také děkuji eh, dalším kolegům eh, za velice seriózně míněné a skvělé pozměňovací návrhy. Mám jenom několik připomínek. Nejdříve k eh, samotestům. Je zajímavé, že nikdo na to zatím nepoukázal. Pokud člověk má špatnou, špatný test na HIV, tak to může mít závažné důsledky. Já vím, že eh, lidé často používají eh, špatné eh, měřiče tlaku a člověk potom může podstupovat závažné riziko a komplikace pro budoucí léčbu. Protože člověk spolehá na ty výsledky a oni nejsou vždycky spolehlivé. Jsou některé testy, které vypadají neškodně, Eh, jsou různé takové ty nálepky na krevní cukr, ale eh, eh, milné výsledky mohou mít závažné důsledky. Doufám, že tedy přijmete můj pozměňovacích návrh, který se týká doporučení ohledně testů prováděných pacientem. Potom, pokud jde o interní zkoušky, tak, nebo interní testy, tak tam si myslím, že ta výjimka by neměla být udělena na výjimku eh, bezpečnosti, nebo na úkor bezpečnosti pacientů. Nesmíme eh, tady udělat žádnou mezeru v legislativě, protože potom by se mohly eh, podle té výjimky dostat na trh velmi rizikové produkty. A potom k schvalování pro uvádění na trh. Nezná se, že bychom se zde shodovali na tom, jak postupovat, ale potřebujeme přísnou, eh, potřebujeme přísnou kontrolu před eh, uvedením rizikových produktů na trh, protože eh, pacienti, spotřebitelé by neměli platit tu cenu. To je na straně výrobců. A potom eh, návrh ke klinickým zkouškám, o kterém budeme hlasovat dnes odpoledne, a Petr Líze už o něm hovořil. A já jsem velice ráda eh, za pozměňovací návrh, který k tomu navrhla Dagmar. Na no to potřebujeme navrhnout, protože to zlepšuje bezpečnost občanů a nesmíme eh, zde podlehnout komerčním zájmům, a to se týká i tebe, Petre. Včera Zastupce farmaceutického průmyslu v Dánsku eh, se na nás obrátil, na všechny v Dánsku tedy, že je nesmyslnost eh, žádat větší transparentnost, protože všechno je transparentní. To je lež, to je jasná lež. A když oni hovoří o transparentnosti, no to není transparentnost. Jedná se o jejich vlastní eh, zdroje. Eh, ale je to opravdu uh, velký, velký biznis. A já, já to říkám teď anglicky, protože německy to nedokážu. Když jsme byli požádáni o konkrétní příklady legitimních hospodářských zájmů, které by byly tak důležité, že by byly nadřazené ehm, zdraví pacientů, tak oni nám nebyli schopni dát jeden jediný příklad. Pořád jsme se dali do kolečka, oni tvrdí, že jsou tady obchodní zájmy a několik eh, poslanců tady také eh, volalo po eh, obhajobě komerčních zájmů, jako by to bylo legitimní je nadřadit nad bezpečnost pacientů, ale když jsme chtěli konkrétní příklad, tak nezareagovali. A to musíme zvážit, protože oni opravdu doufají, že dnes eh, odpoledne nadřadíme jejich zájmy těm eh, pacientům. A já si myslím, že ty jejich zájmy tady nejsou v tomto ohledu legitimní. Víte to jistě sami, ale to byla eh, jenom stručná reakce a jsem ráda, že Dagmar ve své zprávě tohle říká jasně a doufám, že dnes budeme moci stát eh, sevřeně bok po boku, abychom byli potom hrdí, eh, no, mohli být hrdí na výsledek toho hlasování. Děkuji, byla to jasná slova. Milan Cabernov, prosím. Děkuji. Vzhledem k souvislostem s eh, směrnicí o zdravotnických prostředcích chci jenom připomenout určité, určitou revizi pravomocí komise vydávat delegované akty vyjasnění pozice výrobce a distributora a zjednodušení jazykových požadavků na administrativní dokumentaci což jsou návrhy které jsou symetrické k oběma, k oběma e, projednávaným nařízením. rád bych zde zmínil otázku e, možnosti vyřadit z definice e, in vitro zdravotních prostředků ty předměty které nemají přímý vliv na, na funkci toho diagnostického prostředku. A také otázku autorizace prostředku před odvedením na trh. Nakonec bych rád zmínil eh, nelehkou situaci eh, při rozhodování o tom, do jaké míry se vyvarovat ambice řídit vlastní poskytování zdravotní péče prostřednictvím tohoto předpisu, který je přeci jenom určen k tomu, aby reguloval výrobu, distribuci a užívání eh, in vitro zdravotních prostředků a ne vlastní poskytování zdravotních služeb. Děkuji. Děkuji. Sa. Kua Alzarusas, prosím. Obrigada, presidente. Eu queria começar por... Děkuji, pane předsedo. Děkuji Petru Lízemu nejen za zprávu, která je k dispozici, ve které souhlasím s některými věci, s některým ne, ale děkuji za pracovní postup. My ještě nemáme vypracovanou zprávu a před vypracováním zprávy se pan Líze setkal s jednotlivými stínovými zpravodajem, aby s nimi konzultoval názor na tuto zprávu, což bylo velmi pozitivní. Eh, Petr Líze skutečně pojmul naše návrhy do své zprávy, například etika a genetické testy. To je důležitý bod. A potom klinické zkoušky. a to v souvislosti s diagnostickými zdravotními prostředky in vitro. Je třeba mít skutečně pozitivní posudek ze strany etické komise. To je základní. Odpoledne o tom budeme hovořit a hlasovat v souvislosti právě s dokumentem klinické zkoušky. V současné době neexistuje ale nic v součas, co se týče interních testů. Tady musíme dávat pozor na to, aby v souvislosti se zkouškami prováděnými interně in-house testy nedošlo k nějakému e, komerčnímu zneužívání. Některé testy jsou vypracovány v laboratořích, které jsou vynikající, co do zdravotnictví, ale které nefungují komerčně. Pozměňovací návrhy mé frakce nebo mé vlastní se zabývají také objasněním některých definic. Jako například klinická platnost, klinický užitek nebo specifičnost tyto definice nebyly dostatečně jasné. A potom třída C. Ta by měla být označena jako třída vysoce riziková. Řekla jsem rovněž, že jsme pro předběžný souhlas. Rovněž jako tomu bylo u zdravotnických prostředků. Já si myslím, že neexistuje důvod pro to, abychom se na tyto prostředky dívali jinak než na jenom zdravotnické prostředky. Implantanovení diagnozy to je něco, co by mohlo mít velmi negativní účinek na zdraví anebo na vývoj zdravotního stavu dané osoby. Potřebujeme určité záruky. Toť vše z mé strany. Máme před sebou ještě hodně práce a myslím si, že se nám podaří tady tyto dvě dosie dá dohromady. Dva další řečníci, Anna Rozpach a, a, a kolegyně McInnes. Hlásil se ještě někdo další do diskuzi? Ne, není tomu tak, prosím, Anna Rozpach. Tak Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím eh, eh, nezacházet příliš do eh, technikálí a hovořit stručně. Děkuji Petru Lízemu za zprávu byla stejně eh, dobrá jako eh, u předchozího kolegy. A eh, k tomu sebetestování souhlasím s Dagmar Auken, že bychom neměli provádět sami sobě genetické testy, když nejsme odborníci. Ono je velice snadné sehnat si nějaké pochybné testovací produkty z různých koutů světa po internetu. A navrhl jsem proto návrh 144, který ale mám problém s jeho eh, čtvrtou částí, protože tady bychom mohli vytvářet určitý, eh, určitou mezeru v legislativě. Tady hovořím o budoucích matkách nezletilých 15, 16, 17 let, pokud ty by měli eh, dostat genetický test, tak kdo eh, bude eh, rozhodovat? Oni sami nebo jejich rodiče? Není to náhodou mezera tady, nebo se mi zdá, nebo to přeháním? Děkuji. A nyní kolega a kolegyně McGinnis. Děkuji, pane předsedo. A chtěl jsem hovořit také o 144 a podpořit její úmysl protože genetické testování a jeho schopnost eh, přinést lidem výsledky eh, musí být, eh, k musíme přistupovat velice obezřetně. Funkce genetického poradenství je velice důležitá. Mm. A ta věc, mm, pokud je o nezletilé, paní Rozbach tady poukázala konkrétní věc, musíme se nad tím zamyslet poněkud zřetelněji. Já bych to neviděla i jako mezeru ale je to prostě eh, výzva pro nás. Pokud jde o nezletilé, tak tam musíme velice citlivě přistupovat k genetickému testování, zejména pokud se objeví problémy, eh, které nelze řešit. A myslím si, že všichni Eh, se musíme eh, snažit, nebo se musíme vypořádat se schopností eh, techniky předpokládat nebo předvídat výsledky. A myslím si, že ta 144 je dobře napsaná na to, jak bychom to mohli vyřešit. Bez ohledu na pochybnosti paní Rozbach ohledně nezletilých. Myslím si, že bychom ji měli podpořit. A ten poslední odstavec je velice důležitý, abychom členským státům, které chtějí jít za rámec eh, tohoto eh, ustanovení, eh, umožnili tak učinit. Komision, um Děkuji a teď komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem ctěným poslancům a poslankyním za tuto pladnou diskuzi. Takže se dozvídáme do větších podrobností, co stojí za pozměňovacími návrhy, což bude jistě užitečné při dokončení. Pokud jde o to pre-market authorization povolení před uvedením na trh, tak um, to jsme již uh, konzultovali, o tom jsme již hovořili v, u toho předchozího nástroje, takže to nebudu opakovat. Ale pokud jde o použití pro Eh, testy a různé související informace, tak to by mělo, tomu by měly být předcházet eh, plné vyčerpávající informace pro pacienty, aby pacient mohl provést eh, náležité informované rozhodnutí. To je otázka, která souvisí s etickými otázkami. A uvidíme, jak se nám podaří toto téma ještě vyladit, protože chápeme, že je to důležité nejde jenom o bezpečnost samotného produktu, ale také kontextu, v němž je používán. Takže tady jsme opět připraveni pomoci vám v průběhu technických jednání. Pokud jde o předpis, eh, tak to je problém z právní perspektivy, Chápeme ovšem, z čeho vychází tyto pozměňovací návrhy, třeba by se požadovaly předpisy pro některé kategorie prostředků. Je to komplexní vzhledem k zásadě subsidiarity a privilegiu členských států v této kapitole. Je tudíž těžší se dostat, dospět k řešení. Vidíme přínosy některých návrhů poslanců. Uvedu jen pár příkladů, není to nějak vyčerpávající, jak zlepšit přístup k informacím o e, klinických studiích, nutnost zachovat potřebnou úroveň, větší zapojení účastníků z MDCG, ustanovení o srovnatelných poplatcích, potřeba kompatibility UDI s dalšími systémy pro vysledovatelnost, to má velký eh, význam tento návrh a snad budeme také pracovat na té otázce etických výborů. Musíme to sladit s tím, co se děje eh, v návrhu o klinických zkouškách. Je to každopádně eh, něco, kde bychom chtěli jít tím směrem, který je načrtnut v pozměňovacích návrzích. Doufám, že s vámi budeme nadále spolupracovat, abychom dospěli k maximálnímu koncenzu. Děkuji komisi. A pan zpravodaj Petr Líze má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegyním a kolegům za komentáře a podněty a teď k samotestování. Myslím si, že Dagmar Rothkeren velmi jasně řekla, že existují rozdíly. Když máme podezření na eh, dejme tomu infekci močových cest, tak jdeme napřed do lékárny, a to je něco jiného, než když máme nějakou závažnou diagnózu, která vás bude zatěžovat celý život. Je dobré, aby u těch samotestů bychom měli velmi přísné standardy protože je to něco jiného, když se testuje pacient sám. Musí se přísně kontrolovat samozřejmě, aby všechno fungovalo dobře, protože eh, lékař má také jiná kritéria, ale Všeobecně bychom neměli toto samotestování zakazovat. Leda, že se jedná o důležité testy jako DNA test. Produkty třídy D by měly vždy podléhat nutnosti mít předpis. Je tady zásada subsidiarity a musíme vědět, zase jedná o právní anebo politické pochyby. Vím, že jednotlivé členské státy mají určité programy pro rizikové skupiny HIV a bez určitých eh, předpisů je možno udělat HIV, ale při dodržování určitých kritérií. V rámci subsidiarity je možno vyjednávat. Ale obecně se říci, že například pozňovací návrhy 100 11 jsou návrhy, které bych chtěl ještě skonzultovat s radou. Co se týče transparence, je jasné, když průmysl řekne, že neexistuje žádný problém s transparentností, že je to chybné. Já jako lékař jsem zažil také účinky Vioxu a vím, že firma Max a dalšího používala jako prostředek proti bolesti bez vedlejších účinků. Tento eh, lék musel být stáhnout z trhu a víme, že klinické zkoušky nebyly v té době transparentní. Kdyby byly bývaly transparentní, tak by se určitě jednalo obezřetněji. Takže větší transparence. Co se týče klinických zkoušek u léčivých prostředků, tak i u diagnostických zdravotnických prostředků in vitro bychom měli skutečně postupovat jednoznačně. A ta zpráva, i když dopadne negativně, musí být v každém případě zveřejněna. Dle mého názoru existuje problém s důvěryhodností dat a s tak zvaným podnikovým tajemství. Evropský soudní dvůr pikantně tvrdí, že velké firmy, mezinárodní farmakoncerny, údaje malých či středních firm dostaly k dispozici a ty malé firmy se proti tomu teďka brání. To je skutečně ale velmi ožehavá věc. Podle mého názoru je třeba zohlednit právě malé i střední firmy. Já jsem pro větší transparentnost než dosud, ale totální transparence ta naráží na určité hranice. Pozměňovací návrh 144 a s ním spojené návrhy. Tady děkuji za velkou podporu kolegyním a kolegům. Případ, který líčila paní Rozbach, to je bod, kde musíme ponechat určitý manipulační prospor pro členské státy. Já si myslím, že když se jedná o nezletilou osobu, tak eh, ta musí mít poradenské služby k dispozici a nesmíme zasahovat do vnitrostátních systémů v tom, že budeme říkat, kdy a kdo a za jakých okolností má rozhodovat. Já si myslím, že rozhodující je ten, kdo se bude rozhodovat, musí být dostatečně informován. A to, co e, řekl jmen McKinnec u 144 bod to je velmi správné. Nemá dojít k žádné plné harmonizaci, mají existovat pouze minimální standardy, které budou členské státy dodržovat. A když chtějí, budou moci jít nad rámec těchto standardů. Ana Weiss Gelbach má také pozměňovací návrh k tématu, které se mě zdá být pozitivní, ale myslím si, že toto téma bychom mohli vysvětlit v důvodové zprávě. A nyní k postupu ten postup by neměl být příliš dlouhavý, ale téma je velmi citlivé. U stínových zpravodajů jsme se dohodli, že po hlasování ve výboru se budeme snažit hlasovat v plénu, ale závěrečné hlasování bude zatím pozastaveno. Je to takový postup, který jsme v našem výboru Envy ještě příliš často neprováděli ale v jiných výborech se tento postup osvědčil a umožňuje nám provést určité korektury v textu a zapojit ještě další výbory. Máme velmi silný vyjednávací mandát a bylo by dobré, abychom došli k nějakému závěru. Já si myslím, že je dobré mít širokou bázi pro vyjednávání, ale neprotahovat celé jednání příliš dlouho. Děkuji Petru Lízemu a tím jsme na konci naší diskuze. 10. července bude hlasování pro obě dvě zprávy a na plénu by to mělo být někdy v září. A teď se dostaneme k dalšímu tématu. Jedná se o souhrnou zprávu o nařízení REACH a přeskum některých prvků nařízení REACH očekáváme pana Danceta. Komise se již dostavila. Dívám se na jména Gevelmat. A někteří kolegové eh, byli poněkud čokováni, protože si mysleli, že je to eh, eh, naše kolegyně a ředitel EK.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 obecné zprávy a potom to projednáme v debatě a potom eh, uzavřeme eh, prezentací pana Danceta, potom diskuze a potom dám slovo eh, zástupcům Evropské mm, kolegyně Lampedusa z Evropského parlamentu, ano. A vítejte. No. Vítejte tady na výboru pro životní prostředí. Pan Kamperozo a naše zástupkyně v EKA. A teď dám tedy slovo panu uh, Petrovi, který je zástupcem generálního ředitele pro životní prostředí. Takže máte slovo na prezentaci. Přejeme. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže možná bych mohl začít uvedením do kontextu. Než přistoupíme k podrobnostem eh, revize Ríče. Takže byly předloženy návrhy parlamentu a členským státům v rámci sedmého akčního programu pro životní prostředí, abychom tedy vytvořili, připravili cestu k eh, netoxickému eh, prostředí. A tohle součástí toho poukázali jsme na potřebu přijmout další opatření, pokud jde o směsi chemikálií, a zvláště pokud jsou to endokrinní eh, disruptory. Celkovým smysl, cílem REACHE je zajistit vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí. To je součástí toho směru, jimž se vydáváme směrem k netoxickému prostředí. A revize REACHE je příležitostí o tom hovořit eh, i s tímto výborem. To je, to je tedy eh, otázka, to je příležitost, která přichází v pravý čas. Naším hlavním závěrem je, že REACH funguje. REACH plní cíle, které jsme si vytyčili. Ne úplně, ne bez zbytku, proto právě navrhujeme celou řadu praktických zlepšení, ale obecně vzato lze říci, že REACH je funkční. Zabývali jsme se také otázkou toho, zda existují některé mezery či překryvy v tom právním rámci, ale víceméně neschledáváme tyto mezery. Je důležité, abychom lidem i podnikům zajistili předvídatelnost stabilního regulačního prostředí. Právě proto nenavrhujeme žádné změny hlavních ustanovení nařízení REACH. Zjistili jsme však, že stále existuje prostor ke zlepšení. A já si dovolím upozornit na tři z nich. Za prvé, registrační lhůta z roku 2010. Zjistili jsme, že to byl úspěch Průmysl splnil tuto lhutu, ale je potřeba zlepšit kvalitu složek, které, těch přihlášek, které eh, předává průmyslové odvětví, protože jsme konstatovali mnoho případů neúplného, neúplné schody s nařízením. Můžeme tedy přijmout některé praktické kroky, abychom zlepšili tu kvalitu, zvláště tam, kde se má přesněji identifikovat, o jaké látky se jedná a kde je potřeba to doložit lepšími vědeckými údaji, spolehlivějšími. Pak eh, jsou tu takzvané prostřední eh, chemické Eh, látky, kde se musí tedy zjistit, jestli tyto látky skutečně mají a plní takovou roli. Jinak eh, pracujeme s ECHA na zlepšení identifikace těchto látek, včetně těch mezilátek. Dalším prostorem pro zlepšení jsou je ten schvalovací postup. Chceme stimulovat inovaci a nahrazovat nebezpečné látky bezpečnými. Začínají se objevovat první doklady toho, že dochází k včasnému nahrazování některých chemických látek jinými, a že to posílilo poptávku i od dalších uživatelů níže v dodavatelském řetězci. Zdá se tedy, že i na této frontě dochází k pokroku. Máme kolem 130 látek, eh, které obzvláštního zájmu a členské státy se CHA pracují společně na Eh, těchto eh, látkách, sledování těchto látek a do roku 2020 bude dosaženo dalšího pokroku. Další oblastí, kde lze dosáhnout eh, zlepšení, je tedy otázka toho, zda skutečně odbouráváme bariéry vnitřního trhu, což byl jeden z cílů nařízení REACH. A existují určité známky toho, že členské státy nepřijímají národní opatření do té míry jako dříve. Myslíme si, že i tady by mohl být pokrok větší, ale určité výsledky se dostavily. Jsme si vědomi skutečnosti, že je tu otázka nákladové e, účinnosti rýče, zvláště pro malé a střední podniky a Eh, konce uživatele. Víme, že můžeme spolupracovat jak s agenturou a tak s členskými státy a zvyšovat povědomí a mít lepší ustanovení o sdílení nákladů. Budeme mít také workshop 27 června. Je důležité, aby se účastnili všechny příslušné subjekty, abychom mohli zlepšit fungování eh, REACHe. Zaměření toho workshopu bude kvalita registrační složky, specifické výzvy, kterým čelí malé a střední podniky a eh, role těch eh, uživatelů nižších stupních řetězce. Čili můj kolega teď se pozastaví nad eh, celou řadou podrobnějších otázek. Prosím. Děkuji. Děkuji výboru za příležitost mohl pohovořit o eh, revizi Ríče. Bohužel, až generální ředitel se musel účastnit jiného jednání, já chci tak trochu potvrdit to, co tady teď zaznělo. To znamená, že eh, REACH funguje. Jsou tu pozitivní dopady z hlediska eh, životního prostředí, ale eh, také konkurenceschopnosti. A teď se vyjádřím k pár věcí, které souvisí konkrétně tady s malými a středními podniky. Ukazuje se, že malé a střední podniky jsou znepokojeny implementací REACHe. A samozřejmě, že není překvapením, že jsou tedy zranitelnější než větší společnosti vůči efektům rýče. Je pro ně těžké absorbovat náklady spojené s splněním všech povinností rýče. Zjistili jsme, že některé firmy si nejsou náležitě vědomy svých povinností a závazků v rámci rýče a nevědí, co mají dělat. Kromě toho takzvaný, takzvaný průzkum Top Ten ukázal, že malé a střední podniky považují REACH za jeden z nejvíce zatěžujících legislativních nástrojů Evropské unie. A my jsme tedy vyšli vstříc těmto obavám um, a předložili jsme specifická doporučení pro malé a střední podniky. Budeme jim uh, dávat více a lepší informace ohledně toho, jak splnit požadavky jak plnit příslušné závazky. Přijali jsme již první krok tímto směrem v tom, že jsme ještě snížili poplatky, které musí platit malé a střední podniky um, agentuře chemické eh, látky a může to klesnout pro mikropodniky ještě více, o 95% většina eh, firm platí poplatky teď, protože lhuta je teď koncem týdne takže jsme aspoň snížili tu zátěž na poplacích, ale můžeme pro ně udělat i mnohem více. Můžeme například eh, zlepšit eh, ty instrukční dokumenty, eh, aby dokumenty byly více vstřícné vůči uživateli a abychom pomohli malým a středním podnikům zvládnout a pracovat s těmi fory pro výměnu chemických látek o právech duševního vlastnictví a jak používat ten takzvaný eh, Use Descriptor System. Tím pádem budeme moci lépe zapojit eh, REACH do výzkumu a rozvoje, do inovačního procesu a zvýšit povědomí prostřednictvím například Enterprise Europe Network nebo těch eh, národních kontaktních bodů ještě stále v kontextu té revize Chci stručně pohovořit o Evropské agentuře pro chemické látky, neboli ECHA. ECHA odvedla dobrou práci. Tato agentura hraje klíčovou roli v rámci správního řízení RIČE. Její role zvláště při hodnocení složek a jejich jakosti a podpory eh, bezpečného užívání chemických látek je stěžení. Agentura v tom bude jistě i nadále pokračovat a ještě posílí své, svou stávající činnost tím, že, že se zaměří na větší účinnost a lepší koordinaci s komisí členskými státy a dalšími účastníky. Takže tolik, co se týče revize. A ještě bych řekl něco o identifikaci těch eh, eh, látek eh, přednostního zájmu. Komisař potočníka, a další rovněž podpořili zvýšení eh, rychlosti předávání látek, teď jich bylo 136, teď v současné době jich máme 138 a dalších, eh, eh, dalších několik dalších se plánuje přidat do seznamu. A teď chceme, aby všechny látky tohoto druhu se dostaly na seznam do 2020. Spolu s ECA a členskými státy jsme vytvořili tedy jakýsi plán, který jsme již předložili na Radě pro eh, konkurenci eh, a myslím, že jsme měli poměrně dobré výsledky. Samozřejmě, že teď to musíme převést do praxe. Nejprve se musíme podívat na méně regulované látky, které spadají do tří skupin. Takzvané CMR, karcinogenní, mutagenní Eh, látky a za druhé bioakumulativní toxické látky PBT a velmi eh, bioakumulační látky. Ta třetí skupina, to jsou takzvané eh, látky ekvivalentního zájmu, které mohou vyvolávat různé respirační a další problémy. Ty jsou nejvíce znepokojící neboť mají nevratné dopady na zdravotní stav. Budeme používat všechny informace, které máme o jejich vlastnostech a použitích, abychom eh, přistoupili k příslušným krokům podle rýče nebo jiné legislativy. Chceme pracovat s komisí ECHA s členskými státy, abychom eh, vyřešili všechny tyto látky do roku 2020 Prvním krokem byla, byl workshop, který agentura zorganizovala v roce 2013, asi před 6 týdny. Tam jsme hovořili s členskými státy o jednom z konkrétních kroků, které chceme přijmout. Plánuje se několik dalších kroků a my chceme udržet eh, toto tempo i do budoucna. Děkuji za pozornost. Děkuji eh, prezentaci, za prezentaci komisy a teď dáme kolo koordinátorů a nejdříve eh, Richard Zebr za EPP a potom Linda McEwen. Richarde, děkuji pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat komisi za vysvětlení. Myslím si, že s Ríčem se nám podařilo přijmout zákon, který eh, nás dostal do vedení v eh, celém světě. A v zásadě můžeme říci, že funguje. Samozřejmě eh, čas od času se objeví nějaké slabé místo. Podívejte se na ekologické organizace, které se stěžují na špatnou datovou kvalitu od podniku. Hovoří se jenom o třetině dat, která eh, odpovídají eh, požadavkům eh, REACHy. REACHy. A to je stav, který nelze tolerovat. Na jednu stranu se tady samozřejmě poukazuje na to, že malé a střední podniky jsou zatěžovány velice silně a že REACH je primárně eh, zaměřen na velkoprůmysl. Zástupce komise samozřejmě ve svém prohlášení uvedl, že eh, se chce jí teď eh, zaměřit speciálně na malé a střední podniky a zlepšit ten dokument. Ale jak říkám, když se na to podíváme celkově, tak vidíme, že ty předběžné výsledky odhadované do roku 2018 kde je 2,5 miliardy. A když už eh, v roce 2010 tam bylo 2,1 miliard, tak je jasné, že je to opravdu e, dražší, než jsme čekali. Druhá kritická věc. Malé a střední podniky jsou často opomíjeny, pokud jde o e, jejich eh, bezpečnostní data, protože eh, v malém a středním podniku nikdo eh, není zvláštním technikem jenom pro REACH. A tady opravdu dochází k problémům. Často musí si přikupovat externí služby a ty jsou velmi drahé. A ty tížnosti spočítaj, spočívají v tom, že by se měl snižovat poplatky, což je smysluplné, ale Potom je tady také forma těch eh, listů pro bezpečnostní data. Um, služeb nabízených malým a středním podnikům. Čili jak můžeme e, ten e, systém nastavit, e, aby byl vstřícnější, vůči malým a středním podnikům. Nejde o snížení standardů, jde o dodržení vysokých standardů, ale zároveň, aby to bylo celé praktikou a praktičtější. Samozřejmě je tady zapojení malých a středních podniků do různých výborů. To je velká výzva. Eh, oni se nechávají eh, zastupovat vlastními lidmi, ale nemají prostě eh, jednoho, dva lidi, které by mohli vyhradit na takové semináře. A jak to zlepšit tedy? Buď zapojením různých svazů, nebo jinými instrumenty, tak, aby, ty, mm, abychom se k těm podnikům dostali blíže. To je opravdu velká výzva. Je to sektor, Eh, který je páteří evropského hospodářství. A potom druhá věc. Měli bychom se pokusit rozšířit rýč na všechny eh, látky. Máme problémy s různými eh, jinými instrumenty. Teď hovoříme o FKA na výboru, a potom, které, které, které by mohly být pokryté rýčem. Potom máme kolize s odpadovým právem který, které také eh, stěžuje práci malým a středním podnikům a také jeho různá národní, eh, eh, různé národní verze, co je v Německu odpad, je v Rakousku zhodnotitelná látka a tak dále. Důležité je také si uvědomit, že když mají malé a střední podniky problémy, tak když nastane eh, nějaké problémy eh, s dodavatelem eh, nebo něco takového v dodavatelském řetězci, tak to je věc, kterou se musíme také zabývat. Děkuji Richardovi Zemrovi a Linda McEwen. Děkuji a děkuji komisi za informace, které nám poskytla. Myslím, že to, co říkal pan eh, Sítr o mm, seminářích, je dobré, protože eh, firmy i zrané eh, nevládní organizace, které se na mě obrátily před dnešní debatou, poukázaly přesně na, těch, na ty tři věci, o kterých se hovořil také. Kvalitativní složky, problém malých a středních podniků a uživatelů, kteří jdou dále v technologickém řetězci. Řada detailních otázek jistě eh, lze vyřešit eh, mohou vyřešit je firmy na, a další zúčastněné strany na těch seminářích. Potom mám několik eh, dalších otázek asi na pana Danceta. Týká se to systému registrace firm pro malé a střední podniky. My jsme měli několik u nás ve volebním okrsku příkladů, kdy se firmy registrovaly chybně, omylem protože jim to poradila jednotka poradní pro REACH, aby se registrovali za X, ale mm, přitom byli součástí nějaké velké firmy. Takže opravdu e, tady byly zmatky ohledně toho, jak se mají registrovat. Máte systém ověřování e, malých a středních podniků, abyste zjistili, jestli se firmy zaregistrovaly správně. A když zjistíte, jestli se zaregistrovaly správně, tak Eh, posuzujete ten rozdíl mezi, správné a, a mezi správnou a neregistrací. Eh, ale zaúčtujete jim administrativní poplatek, oni tomu říkají pokuta. A ten administrativní poplatek je, eh, pokud vím, dost vysoký od února. Ale co, co, co když ta firma požádala o tu změnu v lednu, a mm, pak se to změnilo v únoru. Nemá tedy nárok na jiný poplatek? Teď je to, pardon, ten poplatek se snížil z nějakých 7 tisíc na 3,5 tisíce. A potom je tady otázka a splátek. Jedna z těch firm, které řeším, se musela vzít bankovní úvěr, aby e, uhradila e, rozdíly e, za tu registraci, poté co ji špatně poradili její vlastní účetní vzala si úrok, platí z ní, tedy úvěr, platí z ní úrok, je možné na splátky splácet eh, ty pokuty i ty eh, extra náklady. Já vím, eh, že do lhuty v roku 2018 stále více malých a středních podniků se bude registrovat. Jsou to samozřejmě ještě čtyři roky, ale předpokládám, na eh, základě toho semináře, že tedy zavedete nějaký podpůrný mechanismus pro malé a střední podniky. Tolik tedy k ním, k úplně jinému tématu. Eh, testování na zvířatech, eh, o tom nikdo nehovořil. A má rýč na to nějaké dopady? Měříte to? A potom k otázce náhrady, což byla i jeden, jedna z jeden z hlavních cílů říče. Pan Zíte hovořil e, o nějakých dokladech těch, toho nahrazování. Kdy e, očekáváte další e, informace o tom. Prostě firmy stahují výrobky z trhu a nahrazují něčím jiným. Kdy o tom budeme vědět víc? Děkuji a jako další dostává slovo Chris Davis za liberály. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že úspěch lze poměřovat tím, a předpokládám, že nejsem sám, že řada z nás dostává málo korespondence o Ríči a vzhledem k té obrovské lobby, kterou jsme dostávali za léta, kdy se to schvalovalo, je to chválihodné, protože to ukazuje, že ten systém funguje docela dobře. Já si myslím, že ty věci, které mě leží na srdci, už eh, tady zazněly. Malé a střední podniky, kvalita registračních dokumentů, eh, složitelnost pro downstream. Já prostě vůbec nevím, jak uživatelé eh, v řetězci mají tohleto splňovat. A potom testy na zvířatech. Hmm, jestli se na mě nějaký, nějací lobbysté obracejí, tak je to, že EKA ne snaží se dostatečně zavést nebo provádět tu legislativu k ehm, vytvoření alternativ na eh, testování, k testům zvířat, na zvířatech. Máme tady dvě věci konkrétní. Jsem rád, že eh, se vytváří ten seznam eh, problematických látek. Nestátní organizace se na nás samozřejmě obrací s tím, že byly, byla zavedena jen tři omezení, no samozřejmě. Když víme, že firmy se snaží, eh, mm, tak eh, to znamená, že ten eh, systém funguje, není třeba zavádět omezení. Takže tak to můžeme reagovat na to obvinění, že tři omezení stačí nebo nestačí. A potom ty semináře, no dobře, plánujte semináře, ale eh, při každodenním eh, styku s podniky o, o fungování rýče, já tady mám celý z hm, potenciálních otázek, které si můžete klást. A to jsou ale podniky, eh, otázky, které Ehm, vám můžou klást každý den eh, podniky, když s nimi budete ve styku. Jak to usnadnit? Tedy celý ten proces. A jak to celé dělat lépe? Tak, aby i blíž fungoval efektivněji, eh, levněji a, a jednodušeji. Takže mohl byste nám říct, prosím, jak jste si jistý, eh, že když se na vás podniky obracejí s dotazy, o vysvětlení, tak jestli eh, jste schopni jim zareagovat nějak, že jim je to eh, prospěšné. Děkuji. A teď hovoří Satu asi, eh, která je kontaktní pracovnicí pro EK. Děkuji. Děkuji, že jste se dostavil na výbor. Stručná připomínka k tomu časovému harmonogramu, abychom měli všechny relevantní látky eh, velkého zájmu, značného zájmu, obzvláštního zájmu na seznamu do 2020. To je strašně pomalé. Legislativa byla dokončena v roce 2006 a pak jsme hovořili o 11 letém zaváděcím období. Teď najednou to si z těch 11 let stalo 14 let, předtím než všechny relevantní látky budou na skandinávském seznamu látek obzvláštního zájmu. To je dost dlouhá doba. Pak mám pár dalších otázek, které souvisí s eh, otázkou, o které hodně diskutujeme, a to je ta kvalita údajů. Slyšeli jsme od agentury, že Proces ověřování schody byl zahájen. Pokud byly některé složky eh, neschodno, neschodné, tak eh, je musí, byly zaslány zpátky, musí být obran, eh, opraveny a v případě, že společnosti neposkytnou, nezajistí plnění, takže budou odebrána registrační čísla. Ale mě by zajímalo, jestli se to skutečně stalo, jestli jste něco takového nějaké firmě udělali. Také jste rozhodli, že budete publikovat schválená rozhodnutí týkající se neplnění, nesouladu v případě některých složek, ale z toho, co publikujete, tak vymazáváte názvy firm. Čili Jinými slovy, neexistuje žádný tlak na tyto firmy, aby zlepšily své jednání. Uvažovali jste o zveřejnění jmen těchto firm? To znamená využité možnosti veřejného nátlaku jako jedno ze způsobů, jak dosáhnout plnění a třetí otázka, která souvisí s, s kvalitou těch dat. Ta zpráva po pěti letech, kterou jsme měli před dvěma lety, ukazuje, že pouze 20% registrovaných složek mají údaje o karcinogenních a mutagenních látkách a o, to, o látkách, které jsou PBT nebo BPVD. Takže tolik těm složkám, ale jaké, jak, jaký je podíl látek, o kterých zatím stále ještě nemáte informace, jestli jsou CM, CMR, PBT nebo BPVD. A jak hodláte ověřovat, že tyto informace budou ve složkách, které udržíte k registraci letos. Tyto jsou základní informace, které jsou potřeba za účelem klasifikace látky, jestli je tedy látkou obzvláštního zájmu. Děkuji. A nyní Anna Rozbach. Tak, formand. Jak... Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Od pana Velmeho jsme slyšeli, že eh, chcete podnit také pomoci malým podnikům, to by bylo dobré. Ale co může dělat komise, aby zajistila legislativní souvislost mezi REACH a mezi podniky, tak aby věděli, jakým směrem se ubírat. Chris Davis hovořil také o pokusech na zvířatech. Co udělá komise aktivně proto, aby došlo ke zmenšení počtu pokusů na zvířatech. My jsme se snažili mít alternativní řešení, tak aby nebylo nutné používat zvířata. A ptám se, existují příklady na to, kde můžeme testovat bez zvířat a kde ale zákonodárství předepisuje nutnost zvířata používat. Jak postupovat v takovýchto případech? Existuje možnost udělat pokusy na již mrtvých zvířatech? Existují pokusy v tomto směru, existují alternativy? Tím jsme uzavřeli první kolo koordinátorů a předávám slovo zástupcům komise, aby zodpověděli na tyto otázky. Prosím, komise. Um, let me, uh, take up the... Tak um, k těm otázkám eh, testování na zvířatech, zejména o kterých hovořila řada poslanců. Myslím si, že tady jde o tři věci. První se týká sdílení údajů. To bylo jedno z opatření v tom nařízení, které mělo usnadnit řešení tohoto problému. V revizi jsme poukázali na to, že do značné míry ustanovení o sdílení dat splnila očekávání, eh, které, která jsme mm, měli. 90% eh, registračních eh, žádostí se, podávají, se podává společně. Takže tady to funguje dobře. Potom druhá věc, tam nebylo dosaženo o pokroku, který bychom bývali mohli čekat. A týká se to eh, firm předkládajících eh, složky. které se týkají blahobytu zvířat. Není, nebývají dost kvalitní ty složky, a tak, aby ukázali, že lze něco bezpečně používat, když se používají alternativní metody zkoušek. Takže tady ten vědecký podklad není dostatečně eh, rozvinutý a proto nemůžeme eh, říci, že jsme eh, dosáhli pokroku, který jsme původně očekávali. Tolik tedy ke kvalitě informací, což je věc, o které jsem hovořil. Říkal jsem, že ji budeme řešit na seminářích a při jiných příležitostech. Potom třetí věc, sice co se dělá k řešení alternativ. Testování zvířat. Velkou částku peněz investujeme až 300 milionů eur do programů na podporu eh, výzkumu alternativních metod, včetně naší referenční laboratoře. Došlo k určitému pokroku zde, Řada těch alternativních metod byla vytvořena a validována na mezinárodní úrovni, což je důležité. Uznává to OSD e i další. Takže došlo k určitému pokroku v nalézání alternativních metod. Hodně je toho ještě třeba udělat. Investujeme do výzkumných programů, nicméně solidnost a kvalita těch informací předkládaných firmami na odůvodnění tohoto nás vede k tomu, že ještě je třeba eh, v této věci eh, udělat hodně velký pokrok, než... Takže tady to je taková směs k eh, testování zvířat. Pan Sebr se ptal na soulad mezi REACHem a nařízení o recyklaci a hospodaření s odpady. Řada firm se na to ptá. Nedávno jsme hovořili, eh, tedy eh, jsme se zabývali recyklací eh, umělých hmot a musíme jasně vytyčit situaci pro recyklační firmy ohledně kvality materiálu, jejíž používají. Linda McCarthy se ptala, kdy budeme vědět víc o otázce inovací a nahrazování některých eh, chemikálií bezpečnostnějšími alternativami. Už eh, máme některé prvotní doklady, ale zatím nejsme schopni vám eh, načrtnout plnohodnotný obrázek ohledně přínosů legislativy v této věci. Budeme na tom pracovat. Nemůžu vám říct, ke kdy vám budeme schopni říci k tomu něco více. Nicméně provedli jsme eh, celou řadu studií a zveřejnili jsme je, ale zatím vám nemůžeme eh, s nějakou velkou jistotou říct. Přesně, co se děje na inovační stránce a co se děje na stránce přínosů, pokud jde o zdraví a životní prostředí. Myslím si, že eh, tolik k několika obecným otázkám. Potom tam bylo několik podrobnějších věcí a nevím, jestli Jill by si to vzal nebo. Děkuji. Já eh, se zaměřím na několik dalších otázek, o kterých hovořila komise. Chris Davis se ptal na to, jestli eh, tři omezení stačí. Já bych se zdráhal Ehm, stanovat početní cíl. Ehm, důležité je eh, řídit riziko registrací a tam už se nám zlepšují ty rizikové indikátory. To jsme očekávali, pokud, eh, když bude fungovat dobře. Pokud se pracuje, eh, nebo pracuje se každopádně více než na třech omezeních, takže ne, nejde o to, že máme jenom tři a konec. A samozřejmě potom tady máme otázku schvalování. Teď zač, začnou přicházet eh, žádosti do EKA a REACH není jediná věc, jak řídit chemika, chemická rizika. Je celá řada možností a úřady do toho musí vstoupit. Já tady tedy nevidím eh, žádný konkrétní počet omezení jako, nebo to, že by to byl nějaký indikátor. Potom naše kontakty s podniky. Moji kolegové a um, kolegové na ředitelství pro životní prostředí mají několik kontaktů za týden, eh, spoustu kontaktů e-mailem. Snažíme se maximálně odpovídat na eh, otázky v průmyslu a myslím si, že eh, jsou tady jako jsou a ve členských státech a tam se řeší mnohem více otázek. Takže my se opravdu snažíme maximálně vysvětlovat to nařízení firmám, které to musí dodržovat. Myslím si, že to je zhruba všechno a ostatní otázky byly asi na IQ. Děkuji. A teď pan eh, Danset zareaguje na ty otázky a potom bude pokračovat dál. Já se pokusím eh, eh, zabývat malými a středními podniky a mm, uživateli produktů. následnými uživateli. Potom jde tady o tu slevu po z toho administrativního poplatku. Ověření statusu malého středního podniku je extra práce, kterou eh, musí EKA provést, aby tedy ověřila, jestli ty firmy jsou malým a středním podnikem. A proto se eh, počítalo s administrativním poplatkem. A to komise i eh, řídící rada schválili, takže k tomu dochází. Teď funguje revidovaný systém, který umožňuje slevu. Nicméně ta 50% sleva je jenom pokud firmy eh, opravdu na začátku procesu vysvětlí zcela jasně, že udělali chybu. Neměli by nás nechat eh, projít všechny ty eh, doklady, protože potom, potom s tím strávíme my spoustu člověkodní a ty můžeme naučtovat té firmě. Čili jde o to zjistit, ve které fázi nás firma informovala o tom, že není malý a střední podnik, takže to je jeden, jedna věc. V mezičase, pokud se to dělá správně, tak eh, se musíme dívat tak trošku za sebe. Tak, abychom eh, přijali firmy, které stále budou moci eh, tedy prokázat, že se výjimka na ně vztahuje, aby mohli zažádat retroaktivně jako výjimka, o výjimku. Není to normální postup, ale zatím jsme se nedostali k tomu, abychom eh, dali, dali eh, nesli tuto zátěž i malé podniky. Protože eh, to se nemusí týkat jenom velkých podniků. Například ten, ta úroveň závislosti 20% je nesmírně nízká, dokonce i když máte závislost z jedné třetiny na velké firmě, tak jste pořád nezávislá malá firma. Takže ta definice je vždycky tak trochu eh, až tedy hraniční. A někteří, kteří spadnou mimo, se cítí eh, diskriminování. Pokud jde o splátky, tak to je zase tatáž věc. Normálně eh, se s tím nařízení nepočítá, ale už jsme schválili výjimky, pokud firmy, které nám obhájí, že nemohou zaplatit administrativní poplatek tak my jsme ochotni nalézat řešení problému. Takže to nejde o to, že bychom nevybíravě eh, brutálně to pravidlo uplatňovali. Je vždycky možnost eh, umožnit výjimku, pokud je oprávněná. To tež platí pro eh, stažení registračních čísel. I tam máme reakci od firm, které převzali tedy s jinou firmu s eh, registračním číslem, takže tady už jsme uplatnili jednu výjimku, abychom se vrátili eh, k té situaci. Velice jasně bychom tady zdokumentovali, že předchozí eh, firma tady vedla tu registraci. Tímto způsobem tedy eh, vykládáme ta pravidla. Eh, tak abychom umožnili opravdu malým eh, podnikům dotržet pravidla rýče a zároveň se vyhnout poplatku. Pokud jde o testování zvířat, tak bych ještě dodal, že spolupracujeme s GRC na hledání ověřených alternativ k zkouškám na zvířatech. Jsou určité eh, zkoušky, které jsou třeba, samozřejmě, a my se s věci snažíme eh, věnovat hodně času nalézání těchto alternativ, ověřit je a zajistit jejich přijetí eh, prostřednictvím úpravy eh, příloh. těm restrikcím už nemusím říkat nic dalšího. potom eh, zveřejnění rozhodnutí o nedodržení. My eh, vymazáváme ta jména, protože v době, kdy eh, to rozhodnutí zveřejňujeme, možná ta firma už dodržuje to rozhodnutí. Takže bylo by špatné. Zveřejnit jméno té firmy, když už dodržela. Myslím si, že eh, ta rozhodnutí jsou velice užitečná pro další registrující, protože oni chceme, aby si aktualizovali eh, záznamy a aby eh, dodrželi ještě předtím, než uděláme regulační zásah. A proto musíme velmi dobře vysvětlit, z jakého důvodu přijímáme rozhodnutí o kvalitě podkladu. proto jsme tam tedy nezveřejnili jména. Ale ono samozřejmě není obtížné, aby obecní uživatelé eh, si eh, to pravděpodobné jméno firmy našli, protože ta jména jsou zveřejněna na eh, informačních webových stránkách a můžete si tam také najít nepřímo kterých firm se to z největší pravděpodobností týká ta látka. Protože je třeba si uvědomit, že to eh, rozhodnutí je firmě registrující lít a ta nemusí být, tedy hlavní registrační firmě, ale ta nemusí sama eh, uvádět látku na trh, může jednat jenom jménem eh, skupiny dalších firm. Takže pokud jde o kvalitu dat, myslím si, že ehm, o tom už jsem hovořil ve své prezentaci. A v tuto chvíli opravdu eh, řešíme ty důležité eh, hlavní věci, o kterých jste hovořil. Vydáme eh, docela dost rozhodnutí v této věci. jak říkal Alem, možná, že firmy bez dostatečného vědeckého důvodu provede skutečný test. A proto jim dáme další příležitost zlepšit to odůvodnění. Například tím, že nakonec neudělají ten test, ale lépe vysvětlí, proč test není třeba. umožním jim poskytnout alternativní ehm, data o CMR, PVT nebo VVD. A teď jsem tedy chtěl eh, udělat prezentaci. Takže ctění poslance, poslanky, členové výboru, je mi potěšením být s vámi a eh, moci se zamyslet nad eh, tedy uplynulými lety fungování rýče. A v této souvislosti zmíním i některá zlepšení, která máme na seznamu. Pak už asi nebude čas na otázky. Pokud ano, tak na ně rád odpovím. Několik z vás si dobře vzpomíná na den, kdy bylo schváleno nařízení o RIČ. Já jsem však nevěděl, co nás bude čekat v dalších letech při nastavování této agentury a splnění všech legislativních požadavků. Tyto roky byly skutečně velmi vyčerpávající, ale zároveň i pozitivní a nemůžeme než se těšit z té eh, klíčové role, kterou jsme selhali, eh, sehráli při eh, nastavování celého systému. Já chci vyjádřit eh, také vděčnost za veškerou podporu, kterou jsme dostali. REACH je nepochybně týmovým úsilím, které ukazuje naši schopnost spolupracovat s tímto výborem v zájmu společného cíle jsem si také jist, že na začátku někteří z nás houpali, hou, eh, doufali v to nejlepší, ale zároveň se obávali nejhoršího. Ale eh, to zejména vzhledem k rozsahu výzev, které před námi stály. Jak však eh, ukazuje nedávný přeskum komise, navzdory všem těmto výzvám REACH funguje dobře. Připomeňme si ty výzvy Eh, obrácení důkazního břemene, břemeno tedy na, eh, na průmyslu a nutnost, aby spolupracoval a zároveň zátěž eh, příslušných orgánů, nutnost publikovat údaje online a také zlepšit informovanost na následných spotřebitelů a omezit testování na zvířatech. Dnes na stránkách agentury můžete najít podrobné informace z 33 tisíc složek pro 8 tisíc látek, které jsou na trhu. Většina těchto informací před rýčem neexistovala. A teď je k dispozici, každý může vidět a používat. Máme 138 látek na skandinávském seznamu a již usilujeme o cíl pro rok 2020, který nastavila komise, abychom měli všechny známé látky obzvláštního zájmu uvedeny na seznamu. A ta kombinace požadavků na následné uživatele a e, producenty již e, přispívá k nahrazení těch nejnebezpečnějších látek jinými ať už k tomu dochází proaktivně nebo na základě regulačních kroků. Tato substituce bude stále významnější složkou ryče. Blíží se další milník a to je druhá registrační lhůta pro látky, které jsou mezi objemem 100 ehm, a 100 a tun. A tato lhůta je v pátek. Takže naši zaměstnanci v Helsinkách zpracovávají tisíce nových složek před vypršením lhuty. EKA také předloží výsledky v pondělí v Bruselu. Bude to také webstreamované na webových stránkách, takže si můžete poslechnout, jaké jsou poslední výsledky a mohu vás ujistit, že předložíme některá poměrně zajímavá čísla o tomto úsilí, této snaze. Ale samozřejmě ne všechno eh, je úplně růžové. Poukážu na několik oblastí, kde může dojít ke zlepšení. Za, prvé je to kvalita údajů v registračních složkách, informace o chemických látkách a jejich bezpečném užívání je základem rýče. Potřebujeme kvalitní data, dobře sdělovaná uživatelům s opatřeními na omezení rizika, aby chemikálie mohly být používány opravdu bezpečně. Bez těchto údajů eh, rozhodně tedy nebude eh, celá, celý průmysl zkvétat. Potřebujeme příklady nejlepších postupů a výroční hodnotící zprávy budeme také eh, hodnotit minimálně 5 eh, složek a eh, je v konečném důsledku na firmách, aby co nejdřív zlepšili kvalitu složek ideálně, než je k tomu donutíme. Druhou eh, oblastí, kde můžeme ještě konstatovat zlepšení, jsou například endokrinní disruptory a nanotechnologie. Zatím nanotechnologie nejsou ještě tolik zastoupeny ve složkách. Jen eh, velmi málo výrobců uvádí nanočástice a protože Riče explicitně neuvádí, tak eh, průmysl necítí potřebuje zapracovávat do složek i poté, co jsme aktualizovali přesně za tímto účelem naše pokyny. Zkušenosti ze Spojených států také ukazují, že hodně látek je v nanoformě a proto očekáváme na eh, změněnou revizi ze strany komise, aby to byly explicitně ošetřeny nanočástice před tím, než dále rozpracujeme naše pokyny pro společnosti, aby registrovali náležitým způsobem a aktualizovali své příručky s z eh, pokyny pro zvládání rizika. To tež platí pro endokrinní disruptory. Čekáme, až komise dokončí svůj návrh na identifikaci těchto eh, významných, významné kategorie chemikálí. A třetí oblastí je revize informačních požadavků eh, pro látky mezi jednou a deseti tunami i e, může dojít e, na těchto úrovních i k nanoprodukci, protože zatím e, jsou tam velmi omezené informační požadavky a žádná nutnost předkládat také zprávu o chemické bezpečnosti. Snad komise vrhne nějaké světlo i na tuto spornou záležitost. Měli bychom také zvýšit podporu malým a středním podnikům. Velké firmy v Evropě už jsou přesvědčeny, o tom, že přínosy rýče převažují nad eh, nedostatky, ale u malých podniků tomu tak není. Jsou zatím stále vnímány negativně. Zkušenosti však ukazují, že počet malých a středních podniků, které se registrují této lůtě je zhruba stejný jako u té předchozí, kolem 20%. Spolu se všemi účastníky musíme tedy oslovit co nejvíc malých a středních podniků, ať už jsou dodavatelé, profesionálové, profesionáliví koncoví uživatelé nebo uživatelé koncových produktů stále ještě neznají, jaká jsou jejich práva a povinnosti, ani jak REACH využít. Takže osvětová kampaň ve všech zemích bude nutností. Řekněme to jasně, i malé firmy musí splňovat REACH, musí chápat, že chemické látky, které vyrábějí a používají, jsou eh, pod, podrobeny rýči a musí také mít potřebné instrukce k jejich používání. Máme velmi dobré zkušenosti s poskytováním eh, podpory ve všech eh, národních jazycích Evropské unie a diskutujeme také s příslušnými subjekty o dalších možných druzích podpory. Ale byli bychom eh, také rádi, kdyby větší firmy pomohly menším firmám z vlastní iniciativy. Například specialisté na REACH ve velkých podnicích by mohli pomoci těm menším, jak se to děje například tady v Belgii. A eh, velké firmy by tak snížily eh, přístupové náklady pro ty malé. Takže hodnocení nutných zlepšení z naší, v naší agentuře se shoduje eh, s hodnocením komise. Rozhodli jsme se, že eh, zohledníme tyto potřeby v našem příštím víceletém strategickém programu na období 2014 až 2018. Tento dokument, který bude teď k dispozici na webových stránkách EKA ve všech jazycích a konečné znění bude schváleno naší eh, správní radou v září. Děkuji vám za pozornost, za možnost s vámi dnes být a seznámit vás s takovým zpětným pohledem, retrospektivou prvních pěti let Rýče. Doufám, že mý následníci v rámci EK vás budou moci spravit ještě o větším úspěchu příště a o pozitivním dopadu na lidské zdraví a životní prostředí iniciativy REACH. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Kancetovi a začneme s druhým kolem. Na tomto místě bych však chtěl poděkovat vám a vašemu týmu, protože vy jste zvládli toto obrovské dílo, které možno na některých místech sice kritizovat, ale myslím si, že slavit na tomto místě pětileté výročí Rýč je nádherné. Je to jedno z největších ekologických zákonodárstvích aktů, které kdy byly provedeny. I přes slova kritiky i přes potíže, které jsou v každodenním životě, vám patří dík nejen vám, ale také vašim spolupracovníkům. Pavel Mlot, Corinne Lepáš a Chris David. Can the, can the director's statement be circulated? That's, that's all to, to members of the committee. Můžeme, když tak, rozdat všem členům výboru příslušné informace? Eh, ano, jistě budu udělovat slovo Pavel Kloc jako první. Yeah, thank you, chair. Yeah. Děkuji. Mám tři dotazy na komisi. Hovořil jste o ekologickém cílu eh, dostat se bez nebo bez jedů. Ale to můžeme řešit jenom eh, globálně. REACH eh, má také dopady na země mimo EU. Já bych se zeptal, jestli komise si myslí, že eh, REACH pomáhá nebo nepomáhá ovlivnit chemickou politiku v jiných zemích. A druhá věc se týká informací. Myslíte, že šíření informací ECO eh, směrem k občanům je efektivní a funkční? Prostě e, dostatečně užitečné? Nebo si myslíte, že je třeba ještě uzavřít nějaké mezery? A poslední otázka na komisi. Myslím si, že endokrinní disruptory nelze e, náležitě kontrolovat e, podle rýče a chemické látky, které mohou být bioakumulativní? Nebo a tyto látky tedy mohou být také bioakumulativní. A jak to tedy chcete řešit? Děkuji. Děkuji, Pavle. Teď Korin Lepáš. Já vám děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane řediteli, za všechny informace, o které jste se s námi laskavě podělil. Vy jste částečně odpověděl na otázku týkající se endokrinních eh, Ehm, těch ehm, endokrinních disruptorů, ale eh, potřebujeme také evropskou, robustní evropskou strategii na jejich identifikaci. Až bude se příště revidovat, jak by měly být uvedeny v REACHi, budeme mít příležitost uvažovat o nahrazení těchto disruptorů bezpečnějšími variantami. Jsou to některé bio, jsou také některé bioakumulativní látky a k tomu potřebujeme, myslím, intenzivnější kroky a chci se zeptat, jak, jestli se s tím počítá a pak eh, jak je to s principem substituce, to znamená nahrazování těch látek. Vy hrajete klíčovou roli v podpoře a uplatňování tohoto principu Eh, nařízení REACH samo tento princip podporuje, ale vzhledem k tomu, že agentura v tom hraje tak klíčovou roli, můžete posílit eh, tuto svou roli v příštích letech? A poslední bod pro evropské občany je základní, aby základní prvky eh, rýče jako předběžná opatrnost a substituce byly náležitě uplatněny. Můžeme situaci ještě nějak zlepšit? Děkuji. Vielen Dank. Als nächstes spricht Satu Hassi. Oui, Satu Hassi. Thank you very much. Děkuji. A děkuji eh, panu Lancetovi za zprávu. Já jsem se v prvním kole ptal na několik věcí a čekala jsem odpověď. v prezentaci pana Danceta a mám pocit, že těch odpovědí se mi nedostalo. Pokud jde o stažení registračních čísel, říkal jste, že to zvažujete v případech, že eh, ty eh, látky stále nedodržují i po těch eh, následných dopisech a tak dále. Čili po té, co se ukázalo, že eh, žádost nesplnila eh, náležitosti a firma to nenapraví. Stáhli jste už nějaké firmě registrační číslo? A potom k CMR PBT. Myslím si, že jsem dostal odpověď na otázku, co uděláte, když jenom 20% složky obsahuje eh, CMR nebo PBT a 80%, eh, o 80% nemáme žádné informace. Takže zajímalo mě, kolik eh, látek tohle je a co děláte ke zjištění těchto informací od firm. A dobrý. A u eh, mnohočástic jste eh, říkal, že čekáte na eh, návrhy změn příloh? By to nakonec byl lepší systém u těch nanočástic, ale každopádně, abychom mohli posoudit to riziko, tak potřebujeme informace o nebezpečnosti a o vystavení. Ale ty dostaneme jenom z zpráv o chemické bezpečnosti, které se teď vyžadují jenom k chemickým látkám kategorie nad 10 tun, ne u chemikálií u nižších, nižšího objemu. a UCMR. Takže prakticky žádná z těch látek, které zatím byly zaregistrovány jako nanočástice, do této kategorie nespadá. A tohle spíše na komisi. Parlament má nebo vydal zprávu z vlastní iniciativy, které, e, která tvrdí, že potřebujeme legislativu specifickou pro nanočástice, nejenom změnit e, přílohy, protože jinak ta, e, ten problém toho, že nemáme žádné informace o expozici, protože se to nemusí dávat do zprávy o chemické bezpečnosti, nezmizí ten problém. Děkuji. Satuhasi. A teď uh, dám slovo jednotlivým pánům. Thank you. I will try... Děkuji. Se pokusím zareagovat na otázky, které mi byly položeny. Pokud jde o endokrinní disruptory, tak eh, jsme již identifikovali některé látky, navzdory tomu, že zatím nejsou ještě oficiální evropská kritéria, tak přesto, že existuje značná váha eh, důkazů, která naznačuje, že některé látky mají eh, tyto charakteristiky. A my jsme je proto zařadili na kandidátský seznam. a nyní můžeme pak uvažovat o tom posunout je dál, ale je potřeba také širších eh, kroků a opatření a to by vyžadovalo z mého hlediska soubor jasných kritérií, definice. Pokud jde o roli eh, substituce, tak my ji již nyní podporujeme prostřednictvím procesu povolování, protože se ukazuje, že pro ty první látky, které jsou na seznamu tam, kde je lhůta, která již uplynula, tak tam žádné žádosti nebyly. Nikdo tady nemá již zájem užívat tyto látky. A v budoucnu pravděpodobně budeme mít méně žádostí o schválení, než se původně očekávalo. Takže to ukazuje účinek, který může mít seřizování eh, látek na seznam. Hodláme také na našich webových stránkách uvádět jasné informace, které by povzbuzovaly nahrazování. Jakmile máme žádost, tak substituce nebo přeskoumávání alternativ eh, má klíčovou úlohu. Teď jsme dostali první ehm, eh, povolovací eh, žádost a první veřejné konzultace o alternativách se uskuteční tedy k této chemické látce je to tudíž záležitost, je to otázka času, aby se tento proces, který si tak přejete, prokázal své praktické účinky. Pokud jde eh, o otázky paní Hasy, nechtěl jsem se vyhýbat, eh, takže dovolte mi znovu ještě vyjasnit, co jsem chtěl říci. Z hlediska stahování registračních čísel. Ano, stáhli jsme registrační čísla již nyní. To však spíš ehm, souviselo s uh, registrací, ale nebylo to v důsledku eh, přímo neplnění. Pokud jde o neplnění přímo podmínek, tak tam nejde jenom o to, že firma nesplněla podmínky závěrečného rozhodnutí, ale ještě je tam určitý eh, mezikrok, kdy můžeme analyzovat složku a pak musí jako první jednat eh, eh, ty vynucovací orgány a v těchto případech my vydáváme jakýsi dopis o neschodě a žádáme příslušné vymáhací orgány, aby zasáhli. Toto RIČ tedy stanovuje na základě naší interpretace práva. A my nemůžeme při jakémkoliv pouhém neplnění stáhnout číslo, eh, odebrat tedy to číslo. To musí být eh, opravdu nějaký závažný aspekt. který naručuje zprávu chemických látek. Pokud je o CMR PBT, tak jednotlivé složky ve většině případů se týkají té hlavní složky. Ta hlavní složka musí mít sama klasifikaci a označování, čili to je společný aspekt. Tím, že se podíváme na, ten, na, ten, na tu hlavní složku, tak z toho získáme klasifikaci toho konzorcia nebo té skupiny firm, která se přihlásila. Mohou existovat i další firmy, které prodávají tento produkt v menších množstvích, a oznámili nám jinou klasifikaci v rámci CLP. V těchto případech pak máme platformu CLP, na níž žádáme firmy, aby si probrali tyto rozdíly eh, v klasifikaci. Ale jak chceme vyplnit tu informační mezeru, jak jsem říkal, v zásadě tím, že se podíváme na ty kritické koncové body, z kterých vyplývá, jestli je to CMR, PBT nebo BPVD. Proto provádíme také cílené kontroly tohoto aspektu složek a přihlížíme k tomu k těm předním nebo hlavním složkám a pak se dostáváme až k tomu koncovému bodu, abychom viděli, kde jsou nějaké nedostatky. Další otázky míří spíš na komisi, podle mě. Eh, Děkuji, eh, pane předsedo. Nejdříve k nanomateriálům. Eh, Satuhasi hovořila o otázce, jakým mechanismem chceme řešit otázku nanomateriálu. Revize nařízení, revizní nařízení nebo mm, změnou eh, příloh, tak eh, my budeme zahajovat veřejné připomínkové řízení v eh, červnu, čili zanedlouho, tak abychom vyjasnili toto a ukážeme bezpečné, a tedy o tom, to, jak se bude prokazovat bezpečné použití. Povedeme veřejné připomínkové řízení a potom bude posouzení dopadů. Otázkou je, co udělat teď. Pokud chceme pokročit eh, v krátkodobém horizontu, budeme muset eh, použít ustanovení, které, eh, která parlament a členské státy odsouhlasily. To znamená prováděcí ustanovení podle, pro nařízení REACH. Chceme dosáhnout výsledku a proto jenom zdráhavě bychom zaváděli regulační nejistotu tím, že bychom otevřeli celou otázku regulace, celého nařízení, pardon. Takže každopádně eh, budeme tohleto řešit v rámci eh, konzultace a posouzení dopadů. K endokrinním disruptorům pan říkal, že tady potřebujeme jasná kritérie pro jejich nalezení. Měli jsme na to velkou mezinárodní konferenci. Máme strategii poměrně starou, takže zabýváme se tím, co by bylo dobré předložit jako novou strategii k endostrinním disruptorům a doufáme, že velice brzy budou kritéria pro identifikaci těchto disruptorů. V říči je jasně ustanoveno, co se týká risk, riskantních látek, pokud jde o jejich disrupční vlastnosti. A tedy touto strategií se, nebo tím vším se zabýváme. Cílem je dosáhnout, pokud je o cíl dosáhnout nahražení některých látek. bezpečnějšími eh, chemikáliemi. Linda McEwen eh, se ptala, kdy. My jsme se zavázali, že vytvoříme zprávu k inovačnímu aspektu REACHE do ledna 2015 a tam se pokusíme tedy eh, se některými těmi otázkami zabývat. K otázce toho, co jiné země do třetí země. Myslím, že lze říci, že země jako Švýcarsko, Japonsko, Spojené státy se k tomu nejdříve stavili velice defenzivně v rámci VTO. A, a ta debata se ovšem už posunula. Švýcarská vláda z... připojení se jako nedílná část k říči Spojené státy zásadně přehodnotili svou eh, legislativu pro chemikálie a zabývají se tím, co můžou udělat doma na svém trhu. A musím říci, a možná, že je to neinspirovalo ten rýč, ale mají stejné cíle. To znamená dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Takže je tady určitý posun na mezinárodní eh, scéně v této oblasti. K otázce informací o občanech. V kontextu eh, revize byl eh, názorem eh, podílníků, tedy hm, zúčastněných stran, že hm, komisi se docela daří šířit správné informace. Myslíme, že by se ještě dali předávat další informace mezi členskými státy a, komisí na základě požadavků na zachování důvěrnosti podle směrnice, které jsou, myslím, docela jasné. Sato asi e, říkala, že mm, rok 2020, jestli to není příliš pomalé, já bych k tomu řekl následující. Proto místo předseda Tajány a komisař Potočník e, se shodli na potřebě silniční mapy. Došlo k velkému pokroku eh, na straně agentury spolu se členskými státy. Letos máme 113 látek do konce roku a myslíme, že bude třeba pokračovat dále a stanovit si určité cíle k dalšímu pokroku. Proto si myslíme, že je třeba eh, cestovní mapa a potřebujeme eh, nějaký okamžitý cíl, tak abychom mohli řešit ty otázky, o kterých jste hovořili. Děkuji. Pan Thank you. <clears throat> I think my colleagues have covered all but... Myslím, že kolegové již eh, ošetřili skoro všechny body, snad kromě dvou. Takže paní Lepáš, vy jste se tázala, zda princip předběžné opatrnosti a substituce jsou reflektovány při implementaci RIČE. Ano, myslím, že ano. A neustále k tomu přihlížíme. Dále specifická otázka týkající se autorizace PBT endokrinních eh, disruptorů. Myslím, že vaše otázka jde přímo na jádro toho, o čem nařízení je, že nemůžeme udělit eh, povolení, pokud existují alternativy, které jsou technicky a ekonomicky průchodné. Takže ano, to je přesně to, co to nařízení říká. Děkuji. Děkuji. Na závěr bych eh, předal strovo na bývalé člence našeho výboru Envy, prosím. Děkuji. Děkuji za pozvání k této výměně názorů k revizi Rýče. Možná teď řeknu něco, co spadá spíš do oblasti ideálních přání. Ale každopádně jako někdo, kdo pracoval usilovně v zájmu toho, aby Rich pracoval, eh, fungoval, tak je tedy dobré, že kromě této eh, práce je také důležité, aby REACH byl znám i na globální úrovni. Mě by zajímalo, jestli členské státy, váš eh, parlament a komise by, si nemohly, se, by se nemohly zhostit i tohoto úkolu, to znamená, aby existovala i světová agentura a aby případně REACH e, částečně mohl přispět i k této roli, to znamená globální působnosti. Helmut Schmidt řekl, kdo má vize, tak musí navštívit doktora. Eh, já s ním mnoha věcích eh, souhlasím. Myslím si, že bychom v každém případě vize měli mít. Děkuji vám za práci v, ve správní radě. Tím jsme na konci dopoledního zasedání. Děkuji všem řečníkům, děkuji všem diskutujícím. Já jsem ze začátku měl poněkud takový negativnější přístup k REACH, ale nyní se ukazuje, že REACH je skutečně životaschopný, musíme pracovat i nadále, ale vylepšovat a vylepšovat. Jednoznačně je nutno říci, že musíme mít také peníze na vytváření zákonů a agentura musí mít dostatečný počet financí. I přes současnou finanční krizi. Děkuji všem účastněným. Přeji vám také dobrou cestu, hezkou cestu domů pro kolegy, kteří odjíždějí, jinak našim kolegům přeji příjemnou polední přestávku a v 15 hodin buďte prosím přesní, protože máme před sebou obrovskou práci. Nezapomeňte si hlasovací kartičky. A doufám, že nikdo nepřijde pozdě.